poslanci a poslankyně, zahajuji naši dnešní schůzi a předně chci srdečně přivítat čilského prezidenta pana Sebastiana Piniera. Již deset let jsme eh, eh, neměli tu čest přijmout a přivítat v Evropském parlamentu čilského prezidenta. Je eh, nám velkou ctí a potěšením přivítat vám i vaši delegaci, pana ministra zahraničních věcí Morena a také velvyslance při EU Karusa. Eh, Chile je velmi aktivním partnerem EU a dohoda, kterou ratifikoval Evropský parlament, eh, eh, ukazuje, že eh, spolupráce má skvělé eh, výsledky. Došlo k posílení obchodu, politického dialogu a spolupráce. Tato dohoda byla nejambicioznější, kterou Evropská unie kdy eh, sepsala, sjednala se třetí zemí a charakterizuje dohody čtvrté generace. V rámci této dohody je politický dialog nesmírně důležitý a proto my, poslanci, máme velký zájem eh, o eh, rozvíjení tohoto politického dialogu a jsem velmi eh, rád, že je přítomen i pan Kampuš, předseda Meziparlamentního shromáždění Chile EU a také máme radost, že předseda Evropského výboru českého parlamentu je mezi námi. Pane prezidente, pro nás eh, byla eh, Chile vždy eh, vzorem v přechodu k demokracii a vaše země nyní vykonává předsednictví FELAKu a před několika málo dny jsme v Kadisu navázali na náš politický dialog a budeme jej e, rozvíjet dále v Santiago de Chile příští rok. V této souvislosti, pane prezidente, jsme měli možnost sledovat e, práci, e, která míří k prohlubování spolupráce mezi EU a Chile toto prohlubování bude velmi důležité i v příštích letech. je mnoho důvodů, proč se eh, musíme o tento politický eh, dialog eh, v roce 2014 dále zajímat. Jsou to důvody, které byly stanoveny i v Římě před několika lety a v roce 2009 eh, v Rio de Janeiro se konalo vrcholové zasedání šéfů států a vlád. Ale pane prezidente, vy dobře víte, že politický dialog nic eh, nepřinese, pokud eh, nebude také implementován v praxi a proto je asociační dohoda mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky pro nás tak vele důležitá. Pane prezidente, byl byste tak laskav a popsal nám stručně, jak eh, vy vnímáte latinskoamerickou integraci. V posledních letech jsme zaznamenali celou řadu událostí, například projekt ALKA, který ale nevyšel, pak bilaterální dohody mezi jednotlivými zeměmi, vytvoření Asuru, anského společenství, vytvoření takzvaného eh, eh, pacifického regionu a také skutečnost, že i Čína se stává čím dál tím důležitějším partnerem Latinské Ameriky. Eh, rád bych věděl, jak vy pohlížíte na náš vztah, jak by se měl náš vztah dále rozvíjet, jak je status quo a jak vidíte evropsko americké vztahy. Mám na mysli zejména na naše, na naše zasedání v Santiago de Chile před e, zasedáním šéfů vlád a států. Ještě jednou vám, vás srdečně vítám a máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo Franco a dobré ráno všem. Děkuji za tuto příležitost promluvit eh, před vámi. Předně chci vyjádřit eh, svůj vděk a obdiv vůči Evropskému parlamentu. Eh, nejenom v rámci Evropy, ale i ve světě má Evropský parlament velký význam. Evropský parlament promlouvá vždy velmi zřetelně ve jménu demokracie, svobody, lidských práv a to je důvod, proč jde o fórum, které má zcela jasné myšlenky, jasné ideje a jednoznačně koná. E, toto fórum je velmi důležité, protože opakovaně e, se vynožují e, nepřátelé svobody, míru a demokracie. Dovolte několik úvah o Latinské Americe. Latinská Amerika je dnes kontinentem, kde žije 600 milionů lidí. Jde o kontinent, který zažil vše a prošel si vším. Má obrovskou rozlohu, má bohaté přírodní eh, zdroje, eh, například eh, železo, suroviny různého druhu. Z náboženských důvodů jsme se v minulosti nezabíjeli a také jsme nezaznamenali rasové problémy, jak tomu bylo například v Africe. Ale navzdory těmto pozitivním předpodkladům. Eh, v uplynulých dvoustech letech naší nezávislosti jsme eh, nezvítězili eh, eh, nad eh, chudobou a zaostalostí a proto má Latinská Amerika dnes velmi mnoho závazků vůči sama sobě a musíme se zavázat k tomu, aby toto nové století bylo stoletím nového zrodu Latinské Ameriky. Latinská Amerika v minulosti trpěla a světovou krizi zažila ještě výrazněji a náš kontinent ale přesto si zachoval svůj ekonomický růst, zachoval si zaměstnanost ve vysoké míře. A v uplynulých, eh, v minulosti, v 70. letech jsme pozbyli eh, demokracii, ale nyní jsme opět demokracii získali. A nyní stojíme před velkými výzvami, které spočívají ve využití tohoto obrovského potenciálu, jimž eh, disponuje náš kontinent. A přesto přeze všeho zažíváme ohromné století. Ještě před 20 lety v době našich životů jsme zaznamenali pád zdí, nejenom Eh, zdi, která se táhne ze severu eh, na jih a která rozdělovala svět na západ a východ. Eh, mám na mysli železnou oponu a berlínskou zeď. Padla ještě další zeď, která nebyla snad až tak zjevná, ale ještě hrůznější. A sice sever, to byl svět bohatství a jich to byl svět bídy. Tyto dva světy již neexistují. Dnes žijeme v globalizovaném civilizovanějším světě a eh, prožíváme eh, tu nejvýznamnější revoluci lidských dějin, protože tato eh, revoluce, která probíhá v informační a znalostní společnosti, tato revoluce probíhá ve všech koutech světa a překonává někdejší průmyslovou revoluci a proto stojíme v Chile před velkou výzvou. Chile byla eh, nejchudší kolonií Španělska, ale dnes máme před sebou velkou ambiciozní úlohu a ta spočívá e, v proměně naší země ještě před uplynutím, toho, uplynutím tohoto století. Chceme vytvořit z naší země e, průmyslovou zemi bez chudoby a pokud si vytýčíme tuto úlohu, tak víme současně, že musíme překonávat velké překážky. Před e, dvěma roky za, zažila Chile nejhrůznější zemětřesení století zemětřesení, které zničilo a pobořilo vše. Každá třetí nemocnice, každá třetí škola byla eh, pobořena. Velká část české infrastruktury byla srovnána ze zemí. A eh, v této situaci jsme vlastně vklouzli do eh, světové hospodářské krize, která započala v roce 2008 a jak Evropané dobře vědí, ještě není u konce. V této situaci čelí Chile výzvě během krátké doby, během jednoho desetiletí eh, se proměnit v první zemi Latinské Ameriky, eh, která vybředne z těchto 200 eh, let eh, bídy a zaostalosti. Doufáme, že nebudeme jedinou zemí Latinské Ameriky, které se to podaří. A proto jsme si vytkli eh, ambiciozní cíle. Za prvé musíme vytvořit hospodářský růst, vytvářet nová pracovní místa, posilovat investice a také vývozní aktivity a navzdory protivenství v podobě zemětřesení a světové krize se Chile vyvíjí správně správným směrem. V posledních šesti letech jsme zaznamenali hospodářský růst ve výši 6% a vytváříme dostatek pracovních míst, abychom nejenom vymítili nezaměstnanost, ale abychom eh, také uvedli eh, v život eh, odvětví, která u nás zatím neexistovala. Mám na mysli například odstranění vyloučených skupin populace a také zapojení více žen do ekonomiky. Chceme posilovat investice, Eh, opět eh, vybudovat infrastrukturu a vyrovnávat makroekonomická data. Tento hospodářský eh, růst nestojí na písku, ale na skále. Máme ovšem nejenom ekonomicko-politické cíle, ale také sociálně společenské cíle. Například chtěli bychom odstranit, vyrovnat obrovské nerovnosti eh, čilské společnosti. Eh, chceme v následujících deseti eh, letech vymítit extrémní bídu, aby se Chile stala rozvitou zemí. A na této cestě se nacházíme a zdá se, že již eh, velké rozdíly v eh, sociálním postavení lidí se začínají vyrovnávat. Zasazujeme se za eh, reformu v zemi, reformu vzdělávání, reformu zdravotnictví a také reformu v oblasti sociální. V mezidobí lze konstatovat, že Chile má již vybudovány tradiční pilíře demokracie. Chile je zemí, která eh, během své existence téměř vždy žila v demokracii. V 60., 70. a 80. Eh, letech došlo k přerušení této demokracie, ale koncem 80. let si opět Chile vydobila demokratický režim a eh, to je nyní přirozené ehm, prostředí naší společnosti. Jsme stát, který funguje a funguje poměrně moderně. Ehm, to byly vždy naše tradiční pilíři, ale víme také, že chceme udělat kvant kvantový výskok vpřed k dalšímu rozvoji musíme si přizpůsobit zemím eh, takzvaně prvního světa. Demokracie, rovnost a svoboda, eh, mír, to jsou naše cíle. Ty pilíře, které potřebujeme, jsou čtyři. Latinská Amerika a eh, Chile tady měli určité nedostatky a mají určité nedostatky, které spočívají zejména v rozvoji našeho vzdělávání a školství. Musíme více investovat do lidské lidského potenciálu do lidských zdrojů. Proto potřebujeme krok vpřed ve zdravotnictví, eh, vědě i vývoji a tudíž zdvojnásobujeme naše investice do vědy a výzkumu a také vzdělávání. Je důležité inovaci eh, také posílit. Čtvrtý pilíř je společnost s rovností eh, šancí bez nerovností a bez chudoby a bídy. To jsou čtyři nové pilíře pilíře, které jdou ruku v ruce se třemi tradičními a ty, těchto sedm pilířů nám umožní, aby se Chile stala eh, zemí eh, eh, průmyslovou bez bídy a chudoby a to v rámci demokracie a míru. Vztahy, které v této chvíli máme s Evropskou unii, jsou pro nás velmi důležité. Již v 60. Eh, letech eh, jsme udržovali vztahy s Evropským hospodářským společenstvím a je skutečně působivé, čeho Evropa dosáhla po dvou světových válkách, po těch dvou eh, nejhrůznějších, nejsmrtonosnějších a nejbrutálnějších konfliktů lidstva. Z toho Evropa vypředla a zasazuje se nyní za integraci a spolupráci. A to je velmi důležité a to je také důvod, eh, proč Evropská unie získala Nobelovu cenu míru. Chile má vztahy s Evropskou unii, kdysi Evropským společenstvím. A máme také dohodu, e, která se netýká pouze o volný obchod, ale také o spolupráci e, v politice a kulturu. Toto dohodu máme již víc než 10 let, byla to velmi plodná spolupráce a Evropská unie je dnes prvním zahraničním investorem v Chile a nejdůležitějším obchodním partnerem po Číně. Evropská unie byla od jak živa velmi důležitým spojencem, ale Chile se samozřejmě otevírá celému světu a e, proto e, se e, v této oblasti budují i nové pilíře. Chile je velmi silně integrována. Máme eh, dohody o volném eh, obchodě v, ze 60 zeměmi světa, Japonskem, eh, Koreou, USA a tak dále. A v této chvíli máme dvě nové iniciativy, jednak pacifickou iniciativu, to jsou země Latinské Ameriky s pobřežím ticho, Tichého oceánu a chceme tady zesílit integraci. Jde také o výměnu zboží, služeb, ale také o investice a e, o volný pohyb obyvatel. Tady e, postupujeme dle evropského vzoru, protože jedna věc je jistá. Byť Latinská Amerika má skvělé předpoklady, je kontinentem, e, který eh, sto let neměl války, ale přesto jsme se nedokázali tak dobře rozvíjet jako Evropa. A proto usilujeme o integraci ve světě s pomocí multilaterálních, bilaterálních dohod, dohod o volném obchodu a také eh, jednostranným odbouráváním celních eh, sazeb. 5 až 60 procent HDP představuje náš, náš mezinárodní obchod, obchod se světem. Ale přesto, přeze všechno, eh, musíme usilovat o politickou změnu. Pracujeme na reformu našich systémů, před časem jsme měli systém nebo stanovili systém dobrovolného hlasování a nyní 13 milionů místo původních 8 milionů má hlasovací právo. Pracujeme také na reformě politických stran, musíme také upravit ještě volební systém a volební zákon. Jde tedy o zemi, která eh, dosáhla pokroku na třech frontách a eh, o to se snažili i naši předkové, byť toho nikdy nedosáhli. Snažili se bojovat proti eh, chudobě a zaostalosti. My jsme se mnohému naučili od Evropy. Mm, s Evropou eh, nás spojuje kulturní společenství. Nejenom díky našim kořenům v Latinské Americe máme dvě sesterské řeči, totiž portugalsky a španělsky, protože Portugalsko a Španělsko kolonializovali náš kontinent. To znamená, že zde je mnoho vzájemností a podobností, které usnadňují tento integrační proces. Ale integrační proces Latinské Ameriky nebyl vždy tak plodný, jak um, mohl být. A Eh, proto se v této chvíli Chile zasazuje za Pacifickou alianci i ve spolupráci s Mexikem eh, a Argentinou. To jsou země s největším ekonomickým růstem eh, Latinské Ameriky i světa. A dále pracujeme na dalším eh, projektu Transpacifické partnerství se jmenuje. Snažíme se vytvořit největší zónu volného obchodu světa, kde země eh, na obou stranách Tichého oceánu budou spolupracovat, tak jak eh, eh, bylo kde, kdysi Středozemní moře centrem světa, tak je dnes oblast eh, Tichého oceánu Pacifiku velmi slibnou části světa a Latinská Amerika se na tom podílí. Máme jak pobřeží na Pacifiku, tak i na Atlantském eh, pobřeží Atlantského oceánu a proto se zasazujeme o integraci s Evropou, s níž máme dohodu o přidružení, která obsahuje takzvanou doložku o rozvoji, což znamená, že tuto integraci lze ještě posilovat. Chile hm, o to v uplynulých šesti letech žádala. Máme velmi dobré vztahy s Evropským parlamentem, ale vztahy a komisí nejsou až tak dobré jako s parlamentem summitem. A vzhledem k tomu, že eh, stojíme nyní před summitem eh, se šéfy evropských eh, států, a také zeměmi Karibiku, který se uskuteční v lednu v Chile, v našem hlavním městě. A tady bude příležitost k tomu historické svazky posílit, ale náš spojuje nejenom minulost, ale také hodnotové společenství, které sdílíme. Máme společné úkoly a proto musíme naši spolupráci prohlubovat a urychlovat, která je mezi Latinskou Amerikou a Evropou. A musíme společně čelit celosvětovým výzvám a sice například změnou eh, měnového systému. Jak víte, Světová banka, Mezinárodní měnový fond a OSN si tuto změnu přejí a tady existuje skutečně Eh, dalekosáhlý konsenzus. To jsme zjistili i v jednáních s předsedou eh, rady a s předsedou komise. A eh, proto bude tento summit v Chile tak vele důležitý, abychom mohli sloučit a združit naše síly, abychom skutečně přivodili mm, změnu světového systému a mohli tak lépe reagovat na výzvy, které jsou před námi. Ještě bych chtěl říci jednu věc. Existují eh, dvě skupiny eh, lidí. Eh, jedna skupina se spokojuje s tím, co existuje, druhá skupina sní o dalším pokroku a my bychom se měli připojit k té druhé skupině a usilovat o další změny a zlepšení. Děkuji.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 pak máme další program, takže bych poprosil všechny kolegy, aby byli velice struční. Prosím, půl minuty pro všechny. Nejprve to bude pan Korea i Campos, který vede naši parlamentní skupinu. Je nám velkou ctí uvítat eh, vás v našem parlamentu v roce, který je tak velmi důležitý pro vztahy mezi EU a Chile, protože dnes eh, slavíme desetileté výročí eh, podepsání asociační eh, dohody a to v roce 2002 v listopadu. Eh, chtěla, chtěl bych poděkovat panu Salafrankovi, také ministru zahraničních věcí, panu Morénovi a mým kolegům z Evropského výboru Čilského parlamentu. A panu eh, velvyslanci. Chci také přivítat poslance z Chile a eh, všechny ty poslance a poslankyně, eh, kteří jsou z Evropského parlamentu a účastňují se právě tohoto zasedání. Jako předseda delegace Evropského parlamentu v rámci smíšeného parlamentního výboru EU Chile je pro nás rozvoj tohoto, této dohody velmi důležitý. Pravidelně se zabýváme těmito vztahy a posuzujeme eh, pokrok, jakému došlo v rámci asociační dohody. Smíšený výbor nemá legislativní pravomoci, ale má hlas, které, který je slyšet. A tento hlas má také svou váhu Oblasti, ve kterých došlo k největšímu rozvoji v rámci asociační dohody, je zřejmý. Především se podívejme tedy na obchodní vztahy. Bilaterální vztahy jsou brány velmi zodpovědně. Na obou stranách je vidět velká vůle dosáhnout pokroku. Samozřejmě existují oblasti, kde bylo dosaženo menšího pokroku. Nicméně podíváme-li se na vědeckou a technickou spolupráci, tak eh, tam je ten úspěch opravdu eh, velmi viditelný. Další úspěch bylo dosaženo v oblasti energií, eh, především pokud jde o energetické sítě a obnovitelné zdroje, kde také můžeme čekat výhody pro všechny. Já bych osobně chtěl využít této příležitosti, abych panu prezidentovi poděkoval za to, že je tak příkladným prezidentem v, pro celou Latinskou Ameriku. To, čeho bylo dosaženo v Chile, je velmi důležité. V roce 2013 se bude konat první summit eh, mezi Evropskou unii a eh, latinskoamerickým společenstvím v Santiago de Chile. My se těšíme na úspěch, tedy na tomto summitu oslavíme úspěch jak pro Evropskou unii, tak pro Latinskou unii, eh, Latinskou Ameriku, kde se nám podaří posílit eh, tedy naše vzájemné vztahy. Eh, všichni členové našeho parlamentního výboru se velmi zabývali, zabývají tomto tématikou. Je to pro nás pro všechny důležité. Eh, eh, eh, děkuji, pane prezidente Piñero. Dovolte, abych se připojil k tomu, co zde již zaznělo. Ehm, chtěl bych vás také přivítat na půdě Evropského parlamentu a na zasedání našeho výboru. Vaše zhodnocení výsledků eh, této dohody na to jsem se chtěl zeptat, ale myslím, že už se na to vlastně ptát nemusím, protože už jste eh, se k tomu vyjádřil. Já jako Španěl a také jako Evropan se domnívám, že bychom měli tyto vztahy maximálně prodloužit. Je to pro nás i pro vás důležité. Pokud hovoříme o e, vztazích s Pacifikem, tam je obrovský potenciál a Pacifik nezaujímá místo, které v minulosti zaujímalo e, oblast e, Středozemního moře. Řekl jste, že jedním z hlavních pilířů vašeho mm, prezidentství bylo vytvářet pracovní místa a podporovat inovace. Já jsem nedávno četl eh, zajímavý článek o programu, který vy jste zahájil v oblasti startupů, nových eh, podniků a mladých eh, podnikatelů. I my v Evropě musíme vytvořit pracovní místa a přitáhnout tedy nové inovativní podnikatele. Velmi by mě zajímalo, jak tedy podporujete příchod eh, podnikatelů ze zahraničí. Eh, děkuji. Eh, pane prezidente, vítám vás dnes mezi námi. Hovořil jste o výzvách boji za spravedlnost, boji s chudobou Možná byste nám mohl říci něco více o tom, jak eh, se snažíte zahrnout nejslabší skupiny, indiánskou populaci, indiány Mapuči a jak je zaintegrovat do širší společnosti. Pokud jde o tichomořské společenství, v Chile je vidět určité mm, napjaté vztahy mezi Čínou a Japonskem. Jak k tomuto narůstajícímu napětí přistupujete? Jaký to, jak toto bude tedy eh, řešit vy jako stát, který, pro který jsou tyto vztahy důležité a konečně čele jako součást OSN? Hovořil jste o významu vytvoření finančních institucí a finančních rámců, který by zahrnoval Mezinárodní měnový fond a další mezinárodní organizace. Ale co Rada bezpečnosti, když vidíme, že Rada bezpečnosti zablokuje rozhodnutí, jako je například krize, která je v Sýrii. E, děkuji. A děkuji také za e, velmi hezký projev. Já tu zastupuji politickou skupinu ALDE a velmi mě zajímá otázka těžby v Chile. Dovolte otázku, která je pro nás velmi důležitá. Jak je možné, že lidé nehovoří o krize Chile? Co jste proto udělali? Co udělala vaše vláda? proto, aby ta situace v Čele byla tak pozitivní, jak je tedy teď vnímána. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, vítám vás eh, v Evropském parlamentu. Dovolte, abych vás přivítala také jménem naší politické skupiny. Hovořil jste o pokroku, ke kterému v čele došlo. Hovořil jste také o snech, i já ráda s ním. A velmi ráda bych zažila něco, o čem jste hovořil. Sociální tržní ekonomika. My se o to také snažíme. snažíme se vytvářet přidanou hodnotu v našich státech před tím tedy, než budeme vyvádět, než budeme zboží vyvážet. A co u vás, co třeba vývoz zeleniny a surovin, nemyslíte, že byste se měli zaměřovat na vytvoření přidané hodnoty v rámci čele předtím, než budete zboží vyvážet, tak abyste mohli dosáhnout mm, sociální spravedlnosti? A dovolte, abych také řekla pár slov o summitu, který se bude v čele konat. Samozřejmě bude se hodně hovořit o investicích, ale o jakých investicích? Investice pod tím se může eh, skrývat eh, mnoho. Jaké investice eh, hledáte? Na minulém summitu se také hovořilo o násilí páchaném na ženách v Latinské Americe. Evropský parlament se k tomu vyjádřil. Nemyslíte, že i to by se mělo objevit v tom závěrečném prohlášení ze summitu? Eh, děkuji. Pan Kožušník. Eh, eh, děkuji, pane předsedo. Vel, pane prezidente, velmi se mi líbilo vaše vystoupení. Hovořil jste o svobodě a lidských právech. Já jsem z Prahy, z České republiky a my jsme si prožili opravdu, doopravdy na vlastní kůži ten proces eh, padání zdí, o který jste hovořil. Nicméně naše zkušenost ve středoevropském regionu je tedy velmi dobrá. Především tady mm, hovořím o zkušenosti s lidskými právy a s integrací. A my se díváme na Latinskou Ameriku jako celek a můžete počítat s naší podporu ve vašem boji za tytéž hodnoty. Eh, děkuji, pane předsedo. Některé otázky již položili kolegové, tak dovolte ještě jednu, která zde nezazněla. Řekl jste, že chcete bránit lidská práva a svobodu. V roce 1997 jste hovořil o zákonem eh, přístupu k nemovitostem. Nicméně Chile nadále konfiskuje eh, majetek vlastně je to proces, který byl zahájen v roce 1973. Teď hovoříte o nové revoluci. Znamená to, že budete vracet tento majetek? Muchas gracias, eh, muchas gracias y bienvenido, presidente Piñera. Děkuji, děkuji za slova. Velice vás mezi námi vítám, pane prezidente Piniero. Já mám dva dotazy. První to již, o tom jste se zmínili, to je ta dobrá ekonomická situace vaší země v současné době? To je první věc. Možná to je otázka, kterou si klade mnoho občanů na ulicích. Ráda bych se zeptala, zda připravujete nějakou novou reformu v oblasti zdravotnictví a v oblasti vzdělávání protože je jasné, že vždycky, když dochází k ně, mm, ke snaze zredukovat nerovnosti, tak zde vždycky samozřejmě mm, zůstanou určité skupiny obyvatel, které jsou nesmírně chudé a naopak nesmírně bohaté. A to bohužel platí i v oblasti zdravotnictví. Hovořil jste o snech. Já mám takový sen ohledně Karmea Osmia v roce 2000 12, 10. španělský nejvyšší soud přišel s mandátem ohledně šesti eh, vysokých eh, eh, pracovníků, vysokých představitel vaší země. Já bych se zeptala ráda na extradici těchto lidí do ehm, těchto vojenských představitelů z vaší země. Děkujeme, paní Miranda. Děkujeme za to, že jste mezi námi, pane eh, prezidente. Eh, nám, eh, já bych se ráda zeptala především na indiánský kmen Mapuche na sociální situaci. My jsme měli možnost hovořit s mnoha zastupiteli těchto, těchto skupin a bohužel jejich obrázek byl trošku jiný než ten, který nám předkládáte vy. Já vím, že ve vaší zemi došlo k obrovskému ehm, ekonomickému růstu, jste členy mezinárodních organizací obchodních. Ovšem vidíme zde obrovskou propast mezi eh, tím mezi jednotlivými sociálními skupinami, například právě tato skupina indiánská Mapuči, jejich práva jsou pošlapávána bez, eh, sprave, bez eh, toho, aby bylo spravedlnosti učiněno dost. Slyšeli jsme zde o e, problémech s hladovkou a tak dále, zneužíváním pravomocí e, místní lidé v případě různých e, veřejných záležitostí nejsou vůbec konzultování, pokud víme, došlo i k omezení občanských svobod, svobody vyjadřování a tak dále. Čili mnoho z nás má obavy ohledně dodržování lidských práv ve vaší zemi. Eh, mapuči, mm, děti tohoto kmene. UNICEF poukázal na jejich svízelnou situaci. Opravdu podle mého, mm, podle jejich názoru je neuvěřitelné to, co se v této oblasti děje. My jsme obdrželi dopis eh, v tomto ohledu a mm, samozřejmě, že máme zájem na dodržování demokracie a lidských práv ve vaší zemi. Přejeme vám Přejeme vám samozřejmě hodně úspěchu, ovšem i přesto zde máme určité obavy ohledně dodržování lidských práv, především s ohledem na eh, lid Mapuči. Hmm. Samozřejmě, že se můžete na nás spolehnout, pokud jde o eh, jakoukoliv pomoc, kterou byste potřebovali. Ovšem, neměli byste naslouchat pouze nám, ale i vašemu lidu děkujeme. Další řečnice. Děkuji za slovo. Vážený pane prezidente Piněro, je pro nás velikou ctí přivítat vás mezi námi. Já jsem měla příležitost setkat se s vámi osobně, když jsem byla předsedkyní společného výboru. V Evropské unii my věnujeme obrovskou pozornost vašemu kontinentu. Máme u vás obrovské investice a ráda bych řekla, řekla, že vaše zvolení bylo historickým milníkem v oblasti demo- konsolidace demokracie ve vaší zemi. A nyní dovolte dva dotazy. Světová banka tento týden ve své zprávě hovoří o tom, že 12 čelského lidu um, se dostalo do střední vrstvy obyvatel, což je situace opačná v Evropě. U nás spíše dochází k ochuzování v této oblasti. Někteří mi, lidé, někteří mi kolegové se již smíjovali o problémech nerovnosti ve vaší zemi, o obrovských sociálních rozdílech, problémech v oblasti vzdělávání, což znamená, že do těchto oblastí budete vyžadovat mnoho investicí, aby došlo k um, vytvoření solidního základu v oblasti zdravotnictví i vzdělávání. V dalších volbách, pokud vím, tak poprvé občané čele, kteří se kteří žijí v zahraničí, se budou moci zúčastnit těchto voleb. Je to můžete zajistit, zda jim nebudou odebrána tato práva, mm, včela hraje ohromnou roli v řešení různých regionálních konfliktů, řešení jihu, severu těchto problémů. Pokud vím, tak eh, veliký problém je zde i s Paraguají, která je izolována v Latinské Americe, jste ochotni budovat mosty i na tomto poli. Co bychom mohli udělat v jižní části Latinské Ameriky v tomto ohledu? Děkujeme. Další řečník. Děkuji za slovo. Pane předsedo, velice stručný dotaz. Čelská vláda má z Peru i z Bolívii námořní i teritoriální konflikt. Jak se na to díváte, na tyto historické problémy, jakým způsobem byste je chtěli řešit? A další věc, taková podivná trochu. Já jsem si vyslechl váš projev ohledně 70. a 80. let, ve kterém došlo k přerušení demokratického procesu. Máte nějakou analýzu této mm, části vaší historie? My tomu spíš říkáme diktátorství, opravdu nesmírně krutý diktátorský režim. Byste hovořil pouze o jakémsi Eh, přechodném období, které nebylo demokratické. Jak se na to teda díváte? My děkujeme, zas, děkujeme, říká pan předseda. Vidíte, pane prezidente, že ve Evropském parlamentu je obrovský zájem o vaší zemi. Vidíte to obrovské mm, ten zájem, množství lidí, kteří se zúčastnili našeho jednání, čili dávám vám slovo, prosím, máte prostor pro Děkuji za slovo. Mnoho, mnoho dotazů se padlo, některé z nich byly spíše takovým prohlášením, spíše než dotazy. Já se budu snažit odpovědět na všechny a skutečně rychle. Pokud jde o ten program startup v čele. To je vlastně součást, součást naší snahy posílit vědu, výzkum této oblasti. Snažíme se zdvojnásobit eh, naše investice do této oblasti, podporovat inovace, pra, tvorbu pracovních míst. To znamená přilákat do naší země mladé podnikatele, kteří by se mohli usadit u nás a kteří by um, mohli u nás pracovat, eh, zjednodušit vízovou povinnost a tak dále. Máme zde 50 tisícovou eh, připravenou takovou 50 tisícovou injekci, 50 tisíc dolarů, které by mi mohly umožnit rozvoj v této oblasti, mm, rozvoj technologií, inovačních postupů a to zároveň by mohlo um, zlepšit situaci v oblasti vzdělávání, v oblasti um, ehm, vzdělávacích programů. Máme zde opravdu desítky tisíc mladých lidí, kteří se uchází o tyto programy a naší snahou je právě pomoci v oblasti vzdělávání, školení, přeškolování a tak dále, sociální programy. A indiáni Mapuči, různé specifické programy, restrukturalizační programy, programy OSN. 70 našich veřejných výdajů právě věnujeme na sociální programy, abychom zredukovali nerovnosti mezi našimi mm, obyvateli. Máme zde mnoho programů, snažíme se bojovat na poli vymícení chudoby, kterou jsme snížili o 40 od roku od 90. let. To je opravdu výborný výsledek. Ovšem samozřejmě ještě pořád máme mnoho lidí, kteří žijí v chudobě. 70 mm, tisíc ehm, to je 16 tisíc pesos je e, průměrný, průměrný plat, čili to je skutečně e, roční příjem, to je opravdu velice nízká, zále, nízká, nízká úroveň. Dále, samozřejmě, že e, my se ale snažíme pomáhat v sociální sféře, pokud do rodiny dodržují určitá pravidla, tak například máme k dispozici různé Eh, finanční, eh, finanční pomoc, pokud děti chodí do školy a tak dále. Snažíme se zlepšit vzdělávání eh, přístup dětí k, ke vzdělávání. Samozřejmě, že se snažíme nějak stimulovat i finančně rodiny, které posílají své děti do školy. To znamená, že se snažíme o to, aby rodiny se zapojily do těchto programů, tak aby lidé svým vlastním úsilím se rovněž vymanili z chudoby. Ale mm, Španělé, Španělé neobjevili Ameriku, byly to jiné národy, které objevily Ameriku mnohem dříve a my samozřejmě máme tento dluh původnímu obyvatelstvu. My respektujeme jejich kulturu, respektujeme jejich zemi, snažíme se pomáhat těmto, eh, tomuto lidu, snažíme se přicházet s novými politikami, mm, udělit jim určitý ústavní statut, eh, Dále jsou to různé dohody v rámci ILO. Je to dohoda 179, kterou jsme podepsali. Čili um, um, pro nás je to opravdu oblast, která je nesmírně důležitá. Snažíme se s, um, sociálně um, Eh, jim pomáhat, snažíme se pomáhat a chránit jejich kulturu, jejich jazyk. Je to, je to součást naší historie, naší identity, čele hm, to je věc, kterou, které opravdu věnujeme obrovskou pozornost, která nám leží na srdci. Dále jsou to různé inici, iniciativy Indie, Singapur, Brunei, Chile. Tato iniciativa, do které zapojujeme i Peru, Spojené státy, Kanadu, jiné země, Pacifiku, Větnam, Austrálii, Malajzii. Toto je Mm, toto je mm, integrační proces v oblasti volného obchodu, který se snažíme rozšiřovat. My skutečně doufáme, že se staneme největší eh, zónou volného obchodu na celém světě. Po selhání kola z Doha se snažíme neustále i na tomto poli prosazovat eh, obchodní výměny. Snažíme se využívat veškeré prostředky eh, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky. Opravdu jsme nesmírně aktivní a vytváří vidíme struktury i na půdě Rady bezpečnosti, tak abychom respektovali tu realitu, e, stávající realitu světa, ve kterém žijeme. E, bulharskému kolegovi bych rád poděkoval. No proč nehovoříme o krizové situaci v čele? V současné době každá země prochází určitou krizovou, e, krizovým obdobím. U nás to není typ evropské krize, ne protože bychom eh, zvyšo, že by se u nás zvyšovala nezaměstnanost. Ne, my jsme zemí, která bojuje s chudobou, s vymícením chudoby. Mm, to jsou problémy, kterým čelíme v mnoha posledních letech. Samozřejmě, že s tím je spojená i snaha o tvorbu pracovních míst, roste Eh, dovoz, produkce, zvyšuje se tvorba pracovních míst. Ovšem otázka zní, jak dosáhnout plné zaměstnanosti, jakým způsobem udržet tento růst, ten, šestiprocentní růst, o kterém jsem se zmínil, jak zrychlit rozvoj, jak urychlit všechny ty výhody a benefity, za které by mohli těžit naši obyvatele. V Evropě je situace jiná. Ano, my se pohybujeme asi rychleji, než vy, ovšem zase to mm, sebou nese jiné problémy. My mm, jsme vedli odpovědnou ekonomickou politiku, měli jsme určitá mm, přísná pravidla ohledně uh, Eh, rovnovážných politik, eh, tak abychom měli finanční prostředky k dispozici v období. Snažili jsme se šetřit ve špatném ekonomickém období a neustále, eh, jak si mít na paměti, že je můžeme využít poté v tom horším ekonomickém období. Právě od roku 2009 se nám povedlo čelit této situaci, protože jsme měli úspory. V podstatě to byla, um, um, e, svět postihla jedna z největších krizí od roku 29, zatímco my jsme um, v tom období byli schopni přežít, protože jsme měli dostatečné, dostatečné zdroje, dostatečné zásoby. Prostě musíme, nesmíme žít nad své vlastní prostředky, nad to, co máme k dispozici. Za to prostě vždycky budeme muset zaplatit. My jsme věděli, kolik to stojí, my jsme byli připraveni za to platit a vy v Evropě prostě máte máte jinou situaci, jiné problémy, budete muset eh, čelit eh, této situaci a platit za to, že v určitou dobu jste žili na své poměry. No ale vývoz, eh, nerostné bohatství, ano, my mm, my, naše, náš vývoz je založený právě na vývozu nerostného bohatství. 50 našeho vývozu je tohoto charakteru. Dále je to mm, přidaná hodnota. Ano, my v podstatě naše produkty nejenom co, mm, co do kvantity, ale i do kvality se zvyšují neustále. Produkty, které vyvážíme, mají čím dál ty větší, větší kvalitu. Snažíme se investovat do vědy, do výzkumu, do inovací. Mm, máme Mm, opravdu jednu z nejdůležitějších center, špičkových center u nás. Snažíme se našemu nerostnému bohatství přidat další hodnotu. To je i další věc, o které chceme jednat v lednu příštího roku na samitu, který budeme mít s Evropskou unii nejenom o investici, ale o sociálně odpovědných investicích. To je zásadní. Chceme, aby tyto investice byly odpovědné vůči životnímu prostředí, tak aby náš růst byl udržitelný, abychom ho udrželi. A to je hlavní téma našeho samitu, jak změnit filozofii této logiky, filozofii rozvoje, tak abychom dosáhli harmonizovanější, udržitelnější eh, model mm, ze sociálního hlediska, z hlediska život, dopadu na životní prostředí a zároveň Eh, prosazovat odpovědnosti pro integrovanější, inkluzivnější společnost a rozvoj, který umožní všem eh, na celém světě, v Latinské Americe, v Evropě, těžit z tohoto procesu, mít možnost těžit eh, z výhod, které tento proces přinese. Dále jsou to různé programy, pro pomoc eh, situace žen, dětí a tak dále. My se snažíme bránit jakékoliv diskriminaci, zavádíme pravidla, která by měla vymítit diskriminaci proti ženám. Jsou to různé konkrétní programy, mnoho právních, legislativních um, oblastí jsme změnili. Ovšem jde i o určité, určitý pocit, určitou filozofii, určité sociální aspekty. U nás v naší zemi již nyní z právního hlediska neexistuje žádný zákon, který by diskriminoval uh, ženy. Čili to jsou různé programy vzdělávací, které zavádíme v tomto ohledu, různé sociální um, výhody, které poskytujeme ženám a zároveň zajistit snaha, zajistit to, aby ženy byly schopny sladit prá- pracovní i soukromý život. Dále jsme zvýšili sankce, postihy pro porušení těchto eh, předpisů a pravidel. To znamená, že se snažíme opravdu zásadním způsobem postihovat ty, které by diskriminovaly ženy nebo rodiny. A dále to byla otázka, která se týkala eh, tého eh, období eh, vojenské diktatury. Jeden španělský občan se dotázal před soudem, kdo je majitelem a e, Chile dodržuje mezinárodní právo, dodržuje také mezinárodní právní rozsudky. Pokud by soud e, konstatoval, že Chile něco musí učinit, tak se Chile toho bude držet, ale bude se držet soudního e, výroku a nikoli toho, co řekl jednotlivec. Jak známo, e, existuje tady nadace pana Gazese a další. My se budeme držet rozsudků soudních. Jsme civilizovaná země, dodržujeme právo a zásady právního státu. Dále, reformy v oblasti školství, vzdělávání a zdravotnictví. Naše e, e, vláda navýšila rozpočet na školství z 800 tisíc na 800 tisíc eh, 200, to je eh, vysoká částka, protože si uvědomujeme, že je nutno zlepšit nejenom kvalitu, ale také zajistit přístup eh, eh, pro celé obyvatelstvo ke všem stupňům vzdělávání, také předškolní zařízení. Ta jsou bezplatná pro všechny děti v naší zemi a to je velký pokrok. pokrok. Péče o děti, mateřské školky, předškolní zařízení jsou díky tomuto navýšenému veřejnému rozpočtu eh, podpořeny. My jsme také zvýšili eh, stipendia a eh, přídavky na děti. To znamená, že studenti, mladí lidé mají možnost absolvovat vysokoškolské vzdělání je možno získat stipendium, je zapotřebí se na tom podílet 10% a pak eh, má jednotlivec velmi eh, dlouhou dobu na splácení eh, stipendia, pouze jedné části stipendia. Snažíme se tady zajistit též rovnost v rámci přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Samozřejmě naše vláda byla zvolena demokraticky, absolutní většinou a jsou rozdíly v, ve smýšlení vlády a eh, eh, občanů. Eh, někteří si myslí, že školství by mělo být stoprocentně zestátněno. My si to nemyslíme. My se domníváme, že je nutno rozlišovat mezi státním sektorem a sektorem soukromým. Domníváme se také, že rodiče sami by měli rozhodovat o tom, na kterou školu vyšlou své děti a také studenti by měli mít možnost možnost eh, spolu rozhodovat. Někteří se domnívají, že vysoké školy by měly být eh, bezplatné pro všechny. My říkáme ne, eh, to by nebylo spravedlivé. A proto poskytujeme stipendia pro těch potřebných 60 Existují také půjčky a úvěry pro ty studenty, kteří z důvodu finančního zázemí nemají možnost sami financovat své studium. Eh, v Chile máme 2,5 milionu občanů, kteří žijí pod eh, životním minimem. A mm, další otázka. Samozřejmě, že odsuzujeme eh, důrazně všechna porušování lidských práv v naší zemi. Neexistuje žádný důvod pro nedodržování zásad eh, lidských eh, práv. A vzhledem k tomu, že v době kdy byla přerušena demokracie v naší eh, zemi, došlo k porušování lidských práv, kdy byla nastolena vojenská diktatura. Ano, samozřejmě čilská vláda přebírá odpovědnost za tyto případy a i za to, že viníci budou eh, vydání spravedlnosti. Nemám bohužel čas zacházet do detailů, ale určitě budeme spolupracovat na tom, aby eh, pravda spatřila světlo světa, abychom eh, zajistili spravedlnost. My dodržujeme přece naše vlastní zákony a také římské smlouvy, které naše země spolu podepsala. Dále sociální vyloučení. Ano, u nás je mnoho případů sociálního vyloučení a diskriminace a proto jsme schválili antidiskriminační zákon. Vůbec poprvé v Chile jsme přijali zákon, eh, který zakazuje a odsuzuje jakoukoliv formu svévolné diskriminace. Ti, kteří se cítí diskriminování mají nyní k dispozici nástroje, aby eh, mohli proti tomu eh, postupovat. Mapučský národ je je v mnoha ohledech diskriminován. Ano, mají také horší socioekonomickou výchozí situaci než zbytek země, to souhlasí. Pokud jde o lidská práva, tak eh, tady, myslím, jsme zaujali jasné stanovisko žádný útok na lidská práva není přípustný. Odsuzujeme veškerá porušení lidských práv za jakýchkoliv okolností. Dále zákon o rybolovu, to je velmi odborné téma. Jde o to zabránit, aby eh, mořské zdroje eh, v Chile byly postupem času vyčerpány. Eh, mnohé druhy ryb jsou již téměř zcela vymícené a vymírají a proto se musíme snažit o obnovu rybolovných zdrojů. Je to v našem zájmu. Samozřejmě není možné e, provádět e, e, rybolov bez omezení je také nutno zajistit živobytí rodin rybářů. A jsou i jiné činnosti v rámci rybolovu, které je nutno chránit. ne všichni, kteří hájí své zájmy, ale hájí zájmy spravedlivé a oprávněné. Tady je nutno postupovat eh, tak, abychom zajistili eh, rovnost a eh, my jsme proto připravili, nebo vypracovali zákon, který zanedlouho bude předložen Senátu jde, abychom eh, zajistili blaho všech a nikoli, abychom prosazovali násilím eh, zájmy, které jsou údajně demokratické. Dále eh, zákon, který zajišťuje svobodu projevu. To je zákon, který má upravovat chování na veřejnosti. Já naopak věřím ve svobodu projevu. Je to ústavní právo. Není to něco co eh, vláda laskavě občanům umožní. Je to nezadatelné právo všech, ale samozřejmě je nutno také hájit a chránit práva těch druhých. Takže právo eh, na svobodu projevu musí také zohledňovat eh, právo na soukromí jiných, včetně státních úředníků a tak dále. A proto jsme také připustili například demonstrace studentům a tak dále nikdy jim to nebylo e, zapovězeno nebo neposkytnuto povolení, ale musíme chránit i zájmy těch ostatních. Dále to, co řekla paní Moní ohledně e, střední vrstvy. A mm, e, u nás jde o snižování bídy. V naší zemi to jsme dokázali o 14 ty čtyři vlády, které se vystřídaly u nás v zemi po obnově demokracie, se všechny zasazovaly eh, o rozvoj země, o vymícení chudoby. 14% pokles chudoby to je eh, eh, to znamená, že se z toho zrodila Eh, silná střední třída, která je založena na solidních základech. Eh, I čilané žijící v zahraničí musí mít možnost eh, volit a my jsme předložili patřičný zákon, aby umožnil, že čilané žijící v zahraničí a udržující vztahy se svou domovskou zemí mají možnost účastnit se voleb. UNASUR, to je nová instituce, která byla před třemi, čtyřmi eh, roky ustavena a už se osvědčila v případě krizí, například v Bolívii, Ekvádoru. A Paraguay. Eh, ve všech třech eh, případech tato síla, tato organizace okamžitě zasáhla ku prospěchu demokracie a proto musí být podpořena. Pan Garces položil dvě otázky. Jednak eh, k Bolívii. Ano, my eh, s Bolívií sousedíme, udržujeme ekonomické vztahy a sjednali jsme řadu dohod s Bolívií. Nicméně lišíme se ve výkladu toho, eh, co se týče práv zemí. Bolívie má smlouvu číslo 7920 a v rámci toho probíhá dialog o hledně dodržování tohoto, této smlouvy z roku 1974 a upravuje eh, naše vztahy. Dále k vojenské eh, diktatuře. Přerušení dikta- demokracie, ano, přesně. Byla to vojenská vláda, ano. Eh, došlo k porušení lidský, porušování lidských práv, ano, docházelo. Nicméně událo se to před více než 40 lety. My v Chile se nechceme stále ohlížet, za minulostí, ale pohlížet vpřed a e, reagovat na ty velké výzvy, které stojí před námi. Děkuji vám. Děkuji vám, pane e, prezidente. Schůze zahraničního výboru bude ovšem pokračovat. Pane prezidente, chtěl bych ještě krátce poukázat na to, že doložka o demokracii eh, v dohodě eh, Evropské unie s třetími zeměmi, což také charakterizuje eh, dohodu podepsanou z Chile v paláci Monedo, což je sídlo čilského prezidenta, je velmi důležitá. Konstatujeme, že Chile, ale i Evropská unie mají velký zájem eh, na provádění této doložky a Evropský parlament je jedním eh, z hnacích motorů evropsko amerických vztahů. Pod vedením pana eh, Koreša Kampu učiní Evropský parlament vše, co je v jeho silách, aby celý potenciál této bilaterální dohody byl uplatněn, vyčerpán. My máme dnes Evropu bez hranic. To už není rozdělená Evropa minulosti a učiníme vše, co je v našich silách, aby i vztahy k Latinské Americe byly eh, čím dál tím těsnější. Víme, že Latinská Amerika není periferie, ale eh, nachází se eh, v centru, i pokud je o vztahy s USA a tváří v tvář skutečnosti, že ekonomická osa Evropy eh, se eh, eh, nyní přesouvá směrem k Pacifiku, tak se zúčastníme eh, eh, přípravných jednání k summitu eh, v Santiago de Chile a opět se s vámi setkáme. Děkujeme vám mnohokrát za účast a přejeme vám vše nejlepší a samozřejmě vše nejlepší pro vaši zemi a také mm, úspěšný průběh summitu latinskoamerický a Karibiku. Good morning, ladies and... Dobrý den, dámy a pánové. Takže přejedeme z Chile do Albánie. Přejdeme na další bod na našem pořadu jednání, bod 4. Zpráva o proku Albánie za rok 2012. Toto je druhé projednávání návrhu zprávy o pokroku Albánie. Měli jsme tu Eh, je to tady v součástí série usnesení ke všem kandidátským zemím. Eh, zpráva o pokroku za rok 2012. V této zprávě komise uznává pokrok, ke kterému v Albánii došlo a navrhuje udělit eh, Albánii status kandidátské země za předpokladu, tedy, že budou dokončeny některé klíčové reformy. Chci také říci, že bylo předloženo 141 pozměňovacích návrhů a pan zpravodaj Huntis vypracoval některé kompromisní návrhy. Takže já bych teď dal slovo panu zpravodaji, panu Huntisovi, který nás seznámí se svým stanoviskem k pozměňovacím návrhům. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, chci poděkovat také sekretariátu za eh, jejich pomoc při eh, přípravě pořadu jednání, který nám tedy umožňuje diskuzi k tomuto tématu. Návrh zprávy tedy. Poté, co jsem si tedy vyslechl debatu, tak myslím, že je tu mm, určitá schoda. Nejdůležitější je tedy to, že mm, Evropský parlament podporuje tento návrh, tedy návrh, aby Albánie byl přiznán statut kandidátské země. Nicméně, pokud jde o některé ty individuální eh, části, jak jste již řekl, pane předsedo, bylo předloženo přes 140 pozměňovacích návrhů, takže tam taková schoda nepanuje. Eh, chci poděkovat kolegům za tyto pozměňovací návrhy. Eh, nebudu mluvit příliš eh, dlouho. My jsme se sešli spolu se stínovými zpravodaji a pokusili jsme se to nějak vyřešit. Nicméně vzhledem k určitým objektivním okolnostem se nám tedy nepodařilo, aby tato schůzka proběhla tak, jak jsme si představovali, to znamená, abychom projednali všechny předložené pozměňovací návrhy. Já jsem připravil kompromisní návrhy, ty byste měli mít všichni před sebou. A jak jsem již řekl, jedná se tedy o kompromisní pozměňovací návrhy, kde jsem mm, tedy kde se mnou také spolupracovala kolegyně za EPP. Myslím, že by bylo dobré se tady podívat na tom, jak na tom jsme u těch kompromisních návrhů. Diskuse, které jsem tedy vedl s paní Pakovou, um, jsou odraženy eh, tady v těchto návrzích. Neříkám, že tam ještě nebudou nějaké další. Eh, nicméně, dnes v 6 hodin večer je lhuta pro předkládání pozměňovacích eh, návrhů, tak abychom byli připraveni na projednání ve Štrasburku. Abychom tedy eh, mohli přesunout eh, tuto složku z výboru na plenární zasedání. Ke kompromisnímu návrhu číslo jedna tady nejsou žádné připomínky. Z v podstatě jsou tu schrnuty pozměňovací návrhy, které eh, šly stejným směrem. Pokud zde kolegové nenajdou přesné formulace, které předložili, tak eh, to neznamená, že nebyly jejich návrhy tedy zohleděny. kompromisu jedna tedy, myslím, nemám moc co dodat. Myslím, že eh, ten může zůstat tak, jak je. Totež platí o kompromisním návrhu číslo dvě. ve závorkách máte opět uvedeno, ze kterých pozměňovacích návrhů um, vychází. Na, na konci tedy tohoto návrhu je také komentář uh, na konci kompromisního návrhu číslo 2 pod uh, číslem 2a, uh, kde se hovoří o OSCE, Tady je semantická změna podle komisního návrhu. Tam nejsou tedy žádné specifické návrhy, pouze obecné principy, kterými se bude muset eh, Albánie řídit. Takže to je pouze tedy jazyková otázka. Eh, kompromis 3 na další stránce. Pane předsedo, Tady jen poznámka k výrazu limity, to znamená omezený pokrok, abychom eh, tedy uznali, jak si eh, vzali na vědomí pokrok tak abychom eh, změnili, jak se tady je to jazyková změna, tak aby to vznělo pozitivněji. A pak máme podobný kompromis v 7a. Zde jsme eh, přejali eh, konkrétní znění z jednoho pozměňovacího návrhu. V návrhu komise nebylo nic, kde by se hovořili, hovořilo o eh, korupci a zákonu proti pašování. Takže toto je nový příspěvek Kompromisní návrh číslo 4, zde také nemám, co bych dodal. Na straně 3 máme kompromisní návrh číslo 5. Z toho, co jsem tedy viděl v návrhu mm, paní Pakové, tak zde neexistuje e, schoda, zde se neschodneme. Nicméně chci zdůraznit význam tohoto tématu, domnívám se, že by to v té zprávě se mělo objevit. Pozměňovací návrhu EPP se v zásadě zaměřují na práva. Domnívám se, že to by v tom textu mělo zůstat a že bychom na to měli trvat. Jsem proti tomu, aby tu došlo k nějakému vypuštění, což je přesně to, co navrhuje eh, paní Paková za skupinu EPP. Ještě ke kompromisu číslo 5 tam, kde se hovoří o národnostních menšinách. Já bych osobně navrhoval, abychom konkrétně nehovořili o Romech a Aromených. Je to princip, výhrada, která se týká všech národnostních menších. O romské menšině se hovoří ještě později v textu, takže myslím, že tady v této části není nutné. Domnívám se, že bychom zde tedy měli zvolit obecné vyjádření a hovořit pouze o menšinách. Kompromis 6. ten text tedy máte před sebou. Zde navrhuji změnu, pokud jde o LGBT, tam, kde se hovoří o osobách myslím, že by se zde měl objevit výraz osoby. Dále tu máme návrh na vypuštění výrazu education, vzdělávání. Důvod je tedy ten, že v Albánie je stejný počet eh, chlapců a děvčat, ale učitelé jsou především tedy ženského pohlaví, to znamená více učitelek než učitelů. Já s těmito navrhovanými změnami tady tedy nesko, nesouhlasím. 15b. Zde se hovoří o eh, pomocné lince zdarma a o tom, že Vítáme pokrok, kterého bylo dosaženo v ochraně obětí trestné, trestné, trestných činů. Zde nemám žádný návrh. Pak kompromisní návrh 7 na poslední stránce, kde máme opět eh, komentář paní Pakové za EPP, která navrhuje, abychom se vrátili k původnímu znění návrhu. Já se domnívám, že tento kompromisní návrh je dobrý. Jsou tu zahrnuty důležité body, týká se tu, hovoří se tu tedy o dětech a po je, pak je to tady otázka ombudsmana a tak dále. Kompromis číslo 8, zde nemám co dodat. Kompromis číslo 9, zde souhlasíme tedy s tím, že poslední věta, kde se hovoří o národním plánu pro e, řízení odpadu, to je něco, s čím nesouhlasíme, domnívám, pardon, eh, s čím všichni nesouhlasili, já se domnívám, že by to tady mělo zůstat. A konečně kompromis 10. Zde se hovoří o nezaměstnanosti a pak se hovoří o problémech v dalších sektorech. Hovoří se o Eh, opět menšinách, o lidech eh, se zvláštními potřebami. Myslím, že tím eh, to zahrnutím se tedy ten návrh stává velmi komplexně pojatým a že by to tedy v textu mělo zůstat. Takže toto jsou tedy ty kompromisní návrhy, které předkládám. A je na stínových zpravodajích a na kolezích, aby tedy řekli, zda je to opravdu pokryto všechno. Takže se těším, co k tomu řeknou kolegové, tak abychom tuto práci mohli dokončit. Děkujeme, pane zpravodaji. A nyní stínoví zpravodajové za jednotlivé politické frakce. Za IPP e to je paní Pak. Požádala mě, abych prezentoval její, její pozměňovací návrhy, její poznámky, připomínky Milí kolegové, jistě mm, uznáte, že je nesmírně obtížné zastupovat Doris Pakovou, tak já to prostě jenom přečtu, ty její připomínky, i když pan zpravodaj se již zmínil o některých z těchto připomínek, já přesto to, co mi poskytla předečtu přečtu. Čili 1, 2, 3, 4, 8, toto jsou návrhy, které podporujeme ve formě, která byla předložena, ve které byly předloženy. Pětka, tam se proti prvnímu odstavci, protože využívání minoritních jazyků jazyků menšin v Albánii je již zakotveno v ústavě a i v legislativě. Ale jsme pro druhou část 14a, která se týká menšin. Kompromis 6 tam dáváme přednost původnímu textu. Paní pak podporuje proto pouze první část patnáctky, tak v následujícím znění. Potřebujeme pokrok eh, v oblasti LGBT práv, práv dětí, sociálně ohrožených lidí a lidí s postižením. Zbytek odstavce 15. Tam jsme proti jsme pro patnáctku bez výrazu vzdělávání, tak jak se o tom zmínil zpravodaj, protože počet žen v ško- na školách je v Albánii vyšší a rovněž je tam mnohem více žen učitelek než mužů. 15. B, tam jsme proti. Kompromis 7. Jsme proti tomuto kompromisnímu návrhu, protože 18. to je ten původní odstavec, tak jak to bylo v, v, v rezoluci, je kvalitnější. Devítku můžeme akceptovat, ovšem se proti poslední větě eh, vyzývají orgány, aby plně implementovali národní plán pro odpadové hospodářství a vytvořili transparentní a efektivní infrastruktura, aby monitorovala odpadové hospodářství. U desítky my jsme pro kompromis až po slova financially weakened citizens, to znamená oslabení, finančně oslabení občané a ti, potřební. Jsme proti té další části, kde se hovoří o ohrožených osobách, um, veřejných službách, um, ubytovacích službách a tak dále. My si myslíme, že to jde proti um, tomu smyslu celého odstavce, protože ten se zaměřuje na vysokou nezaměstnanost. Ve všech těchto pozměňovacích návrzích samozřejmě jsme ochotní ještě diskutovat. Já jsem si vyslechl pana zpravodaje velice pozorně. Myslím si, že tam skutečně asi ještě bude potřebná další diskuze, protože se zdá, že se nedohodli úplně ve všech oblastech, tak aby jsme dosáhli takové širší dohody u kompromisní návrhu. SAD, pan Zala vystoupí za tuto frakci. Děkuji za slovo. Za socialisty bych rád poděkoval zpravodaji za úžasnou práci na tomto návrhu a na kompromisních návrzích. Naše frakce podporuje všechny kompromisní návrhy, tak jak je pan zpravodaj navrhl. Zpráva navozuje vhodný politický tón především v jedničce, dvojce a trojce a zároveň to podporuje naši mm, podporu Evropského parlamentu kandidátskému statusu Arme, eh, Albánie, pokud budou eh, přijaté všechny krátkodobé eh, cíle a i závazky parlamentu zároveň. Vidíme, že parlamentní volby, které čekají Albánii, budou zásadní v integračním procesu této země a zároveň zásadním testem um, demokratické zralosti této země. Albánie čelí mnoha výzvám při přizpůsobování se našim standardům, především v právním státě, pokud jde o vydávání eh, osob, boj proti korupci, kvalitě mm, veřejné zprávy, eh, ochrana lidských sociálních práv nebo v oblasti životního prostředí všem vidíme zde pocit otevřenosti, považujeme to za politickou příležitost pro Albánii v tomto zásadním kroku vpřed Eh, no, v rámci evropské integrace v následujících měsících. Kompromisní návrhy posilují tento signál ohledně této příležitosti, ale zároveň zde jsou stanoveny podmínky, které se musí ještě splnit a výsledkem je jasná komplexní zpráva. Naše frakce hm, bude ochotná podpořit tento text při hlasování v AFETu příští týden. Děkujeme, pane kolego za zelené paní Cornelisen. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za takovou opravdu inkluzivní práci. My jsme s kompromisními návrhy nesmírně spokojeni. Mnoho frakcí si myslím by mohlo být spokojeno, mohlo by to opravdu získat širokou podporu napříč politickým spektrem. U dvojky tam to nás nesmírně těší. Velice důležité ten politick, to politické klima, spolupráce mezi jednotlivými politickými stranami. To je jedna z přetrvávajících obav ohledně Albánie. Kompromis jedna rovněž velice jasný signál. Chceme, aby tato země dostala kandidátsky statut kandidátské země, ovšem ta kritéria prostě musí být splněna a na to nesmíme zapomínat. Rovněž kompromis 6, tam s tím jsme nesmírně spokojeni, lidská práva. Mám pouze jeden dotaz. V podstatě jde o EPP. Pane Kukane, vy jste vystoupil za paní Pakovou a řekl jste, že nejste ochotní podpořit ten eh, národní plán pro odpadové hospodářství a jeho implementaci. Já si nedovedu představit, proč byste proti tomu měli být. To je v Albánii obrovský problém mnoho toxického odpadu, se kterým se tato země potýká, který byl dovezen do této země. Jde o obrovský environmentální problém čili zde bych poprosila o objasnění ze strany EPP. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Za ALDE zde nikoho nevidím. EKR. Tak v tom případě poprosím od otevírám diskuzi pro ostatní kolegy, kteří by se rádi přihlásili. A s vaším dovolením bych začal sám. Já si myslím, že ta diskuze o Albánii, ta poslední diskuze byla velice dobrá a já doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i u posměvacích návrhů, že budeme schopni vytvořit tu konečnou podobu zprávy, která by měla být konstruktivní. Některé připomínky ke kompromisním návrhům. Jedna, dva, tři, čtyři. To jsou kompromisy, se kterými souhlasím. Trojka, pane zpravodaji, když jste se o tom zmínil, všem možná bychom si ještě měli prodiskutovat eh, ten skutečný pokrok, který byl opravdu férově, objektivně dosažen v Albánii. Já zde samozřejmě mm, bude to teda ten omezený přístup nebo omezený pokrok nebo pokrok. Já mm, nevím, jak to teda v té závěrečné podobě ještě naformulujeme. Osmička. Souhlasím s tím. Ovšem to slovo completion, to znamená dokončení, to je to klíčové slovo. To znamená dokončení všech těch klíčových reform a zároveň přijetí a realizace. To by podle mého názoru mělo být snění našeho usnesení ve všech odstavcích. Dvojka spolupráce mezi vládnoucí většinou a opozičními stranami zlepšuje politický politické klima, to je v podstatě dvakrát zmíněno v tomto krátkém odstavci. Já s tím souhlasím ovšem rád bych vám řekl následující věc. Já osobně potřebuji mnohem jasnější důkazy, které by mi pomohly překonat skepsy v tomto ohledu. Zda opravdu je tomu tak v Druhá část tohoto kompromisního návrhu hovoří o volbách, to považuji za akceptovatelné bude samozřejmě nesmírně důležité, jak se vypořádá Albánie s těmito volbami v příštím roce a jakým způsobem je povede, jak um, to bude vypadat po volbách, celá situace v Albánii. Dva pozměňovací návrhy, které bych tam rád ještě začlenil, to je 74. To je to šetření události z 21. ledna. Já si myslím, že je důležité, aby se tomu Albánie věnovala. Pro jejich občany je to důležité, tak aby tyto události byly řádným a nezávislým způsobem prošetřeny a aby skutečně věrohodná justiční procedura byla uplatněna, protože pokud tomu tak nebude, tak to bude mít negativní dopad. A dále je to 133, který jsem předložil, po té situaci, kde bývalí političtí vězni eh, se dokonce hm, chtěli upálit. Já vím, že situace se změnila od té doby, všem já bych to tam rád ponechala, pokud to nebude možné, tak bych předložil ústní pozměňovací návrh, který by odrážel lepším způsobem stávající situaci. To jsou připomínky z mé strany a nyní prosím otvírám diskuzi. Pan Vigenin má slovo. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval zpravodaji za zprávu i za kompromisní návrhy samozřejmě že musíme některé z nich ještě trochu vyjasnit. Zapojili se do toho i naši stínoví zpravodajové za socialisty. Moje posmívací návrhy ty se týkaly politického klimatu v této zemi. Já jsem spokojen, viděl jsem, že se to našlo i v těch kompromisních návrzích. Ovšem rád bych využil této příležitosti, dobré příležitosti, k diskuzi. Pokud jde o politické klima, tam je mnoho problémů. Ještě jeden z problémů, kterému bychom měli i my věnovat pozornost v našem parlamentu, jsou ty tři legislativní akty, které musí být přijaty proto, aby Albánie vůbec mohla doufat v udělení statutu kandidátské země. A zdá se, že tyto tři akty se nedostali dostatečnou nedostanou dostatečnou podporu parlamentu, protože vládní strana se na tom nedokáže dohodnout eh, ani u těchto věcí, ani u mm, určitých přidružených záležitostí. Proto aby rád využil této příležitosti a obrátil se na vládní stranu i na opozici k nalezení rychlého řešení Eh, ke snaze o nalezení nalezení řešení. Podle mého názoru zde kompromis je možný. Asi by nebylo vhodné obvinovat pouze opozici, že nepodporuje tato prá, ten, tento mm, legislativní akty, protože v podstatě i vláda má s tím určité problémy. Podle mě to dostatečně nepochopila tu důležitost eh, mm, podle mého názoru prostě zde kompromis je možný, protože pokud se tato legislativa nepřijme, tak ten statut kandidátské země nedostanou. Možná ho nedostanou, ani když přijmou tuto legislativu, ovšem v tom případě by aspoň měli větší šanci. Některé země tvrdí, že by před volbami, které čekají tuto zemi. Příští rok neměl být udělen statut kandidátské země, to je částečně pochopitelné, ovšem my bychom chtěli vidět pokrok, co možná nejdříve jakmile totiž ta země, určitá země má statut kandidátské země, tak um, si myslím, že je motivována bez další volby otevřenějším, férovějším, spravedlivějším způsobem více, než je tomu v současné době. A právě proto obě dvě strany, vládní i opozice, by měly mm, dospět k těmto kompromisům a měli by prokázat ochotu, protože pokud tomu tak není, tak bude obtížné věřit, že tato země skutečně chce se vydat touto cestou. Děkuji. Děkuji, pane Vigenine, za velmi přilehavou poznámku. Žádné další přihlášky do diskuse nejsou, ale než vrátím slovo zpravodají, tak chci ještě udělit slovo panu Maragosovi z DG pro rozšíření. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a dobré ráno přeji všem. chci poděkovat všem těm, kteří promluvili a kteří přispěli k form, formulování tohoto usnesení za podporu návrhu komise a analýzu návrhu. My se domníváme, že Albánie skutečně učinila výrazného pokroku eh, v letošním roce, zejména v, v rámci politické dohody z loňského listopadu Eh, eh, jejíž implementace probíhá a eh, také v řadě dalších oblastí, které procházejí reformou. V tomto ohledu myslím, že mm, musíme vyslat silný signál našim albánským přátelům, signál podpory, ale také povzbuzení do dalších reform, protože jak zaznělo z úst několika řečníků. Otázka implementace, uskutečňování reform je zcela zásadní pro to, aby se Albánie mohla posunout do dalšího stupně integrace. Proto eh, jsem rád, že tady promlouváme jedním hlasem a když to půjde takto dál, můžeme očekávat i další pokračování provádění reform v Albánie. Ale jak již pan Vyganin zdůraznil, je nesmírně důležité, aby politický proces v Albánii postupoval stejným tempem, eh, jakým tempem postupují i naše snahy, eh, abychom dosáhli další fáze integrace. Dovolte, pane předseda, předsedo, eh, několik poznámek k tomu, co jste řekl. Pokud jde o problematiku um, řízení odpadního hospodářství. To je pro nás velmi důležitá věc. Uvidíme, jaká bude analýza této situace, ale určitě je nutno tu otázku řešit nejenom z, hlo, z hlediska dovozu, ale také z hlediska eh, zajištění žádné eh, eh, implementace odpadního hospodářství. To Eh, řešíme v řadě dílčích programů realizovaných z Albánii a také eh, to bude součástí další eh, části programu IPA. Druhá otázka. Soudnictví. Ano, soudnictví je oblastí, kde ještě zbývá hodně rezerv, byť již bylo učiněno mnoho. Jedním z kroků, které byly učiněny, je reforma imunity. Tady eh, je díky tomu odstraněna imunita eh, soudců a to je důležité pro eh, boj proti korupci v soudnictví. Ještě je celá další řada mm, zákonů byla schválena. V této souvislosti to zmiňujeme také v hodnotící zprávě, například úprava zákona o právních zástupcích, dále o konferenci soudců, která rozhoduje o tom, jak mají být jmenováni členové nejvyššího soudu a tak dále. Takže celá řada kroků um, byla učiněna, včetně um, určitých procedurálních um, otázek. Ale stále ještě zbývá hodně práce, to tam zmiňujeme v hodnotící zprávě ale domníváme se, že musíme také uznat, že e, e, letošní pokrok v oblasti soudnictví v Albánii e, byl relativně mírný, ale neomezený. To je naše posouzení obsaženo v hodnotící zprávě, ale samozřejmě je na vás, abyste vy provedli své vlastní hodnocení této věci. Děkuji, pane Maragosi. A Nyní uděluji slovo panu Huntisovi, aby uzavřel toto téma. Děkuji vám. Děkuji vůbec všem, kteří promluvili v rámci této výměny názorů. Děkuji za vaše poznámky. A než okomentuji eh, některé z nich dovolte obecnou poznámku. Naše zpráva by měla eh, mít pedagogický dopad. Eh, musíme eh, nadále pečlivě sledovat též myšlenku dialogu. Je to dvoustranná věc Samozřejmě situace v Albánii ještě není zcela stabilizována a proto e, musíme nadále udržovat tlak e, tímto směrem a snahy tímto směrem. Jsou zde podmínky, které ještě nebyly splněné a také reformy, které ještě nebyly uskutečněné a jednotlivé e, zúčastněné strany v Albánii na tom musí ještě pracovat. A nyní k jednotlivým pozměňovacím návrhům a kompromisům v závěru tohoto, eh, eh, této schůze zašlu všem stínovým zpravodajům eh, ještě drobné změny a také jazykové úpravy, které zazněly během této rozpravy, tak aby všichni stínoví zpravodajové měli k dispozici to poslední změní. Takže závěrka pro pozměňovací návrhy je 18 hodin dnešního večera. A mm, je zde celá řada pozměvacích návrhů, které byly zmíněny například panem Kukanem, které ale nejsou pokryty kompromisními pozměňovacími návrhy ale které eh, se těšíme podpoře. Osobně bych chtěl zmínit eh, dva. Číslo 74 jsem pro. Myslím, že do případu, v případě Genar by eh, eh, mělo dojít k vyšetřování a ještě další vaše eh, připomínka nebo pozměvací návrh 133 situace bývalých vězňů. I to by mělo být pokryto a zatím není v kompromisních návrzích. Dále ještě stále ke kompromisním návrhům pana Kukana. První kompromis To by mělo být doplněno těmi slovy, eh, které jste navrhl. Kdybyste mi laskavě poslal přesné znění, protože já s tou myšlenkou v zásadě souhlasím, ale rád bych měl uh, uh, váš návrh formulace uh, toho dodatku k bodu uh, kompromisnímu návrhu 1 a doufám, že se to setká se širokým souhlasem. Nechci tady mm, mm, tu myšlenku vzdělávání ještě vtěsnat do pozměňovacího návrhu 6. A myslím, že poslední odstavec je Pozměňovací návrh 3. A tam jde o to, jakého eh, pokroku bylo dosaženo a jak eh, by měl být charakterizován to se týká také toho eh, přidavného jména omezený pokrok. My vítáme pokrok a očekáváme víc. To asi je eh, skrytým významem eh, tohoto slova limited omezený. Ale nechci to tady rozebírat. Pane Kukane, nebyl jsem si zcela jist, co jste mínil návrhem ke kompromisu dvě. Možná, že mi pomůžete s tím um, konečným změním. A vůbec děkuji všem ostatním stínovým zpravodajům za komentáře a podněty. To byly ty hlavní body, které jsem chtěl ještě dodat eh, k této diskusi. Zmínil jsem se o kompromisu 9 a národního plánu o eh, zpracování nebo o řízení odpadního hospodářství. Tady eh, byl návrh z EPP paní Pak, která mě informovala také o setkání na toto téma s vámi, pane Kokane. Je jasné, že čekáme na návrhy a formulace do 18. hodiny dnešního večera a myslím, že můžeme dosáhnout širokého koncenzu o těch kompromisech. Nelpím na detailech a vůbec děkuji vám všem. Děkuji, pane eh, zpravodaji. Eh, tím eh, uzavírám naši debatu k bodu čtyři a než pokročíme k dalšímu bodu, chci oznámit, že hlasování o tomto návrhu usnesení proběhne 22. listopadu ve Štrasburku. Děkuji vám. A nyní bych rád požádal pana Orava, aby eh, zaujal místo tady za předsednickým stolem. Eh, dear colleagues. Vážení kolegové, dalším eh, bodem pořadu Eh, je eh, rozprava s panem Oravem a jménem předsedy pana Elmara Broka, který eh, nemůže být dnes bohužel přítomen, bych chtěl přivítat pana velvyslance Orava, vedoucího delegace EU ve Skopě, který s námi probere stávající situaci v bývalé Jugoslavské republice Makedonii, zejména směřování k přistoupení respektive přidružení. Je důležité říci, že eh, pan Oraf byl kariérním diplomatem a sice vynikajícím eh, diplomatem estonského ministerstva zahraničí a působil jako velvyslanec v Turecku a politický ředitel ministerstva zahraničních věcí, než nastoupil v březnu do této své stávající Eh, funkci. Eh, pane eh, velvyslanče, vy víte, že se blížíme k zahájení jednání o přidružení s Makedonií a podporujeme jednání o vzájemně uspokojivém řešení um, eh, problematiky eh, názvu um, eh, státu s Řeckem. A rádi bychom věděli, jaké jsou um, vaše názory k perspektivě přidružení a jak, jaké reformy probíhají v Makedonii, jak evropským směrem v oblasti soudnictví, boje proti korupci, svobody médií, dialogu o, na vysoké úrovni o přidružení. Je to velmi důležitý eh, nástroj a užitečný nástroj v tomto ohledu. Ale než zahájíme rozpravu, rád bych ještě eh, dal slovo panu Chaci Makakiksovi, který je eh, vedoucím delegace EU pro FIROM. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Napřed přejí to nejlepší eh, našemu velvyslanci EU, panu Oravu. Eh, v jeho práci on se hraje velmi důležitou mimořádnou roli a to si eh, sám plně uvědomuje a mám velkou radost, že máme nyní stáleho velvyslance v této zemi. Poslední setkání smíšené delegace mezi Sobraní a, a Evropským parlamentem se nekonalo ve Skopí um, v říjnu z důvodu onemocnění mého spolupředsedajícího a um, bylo odsunuto uh, na únor. Je to škoda, protože jsme měli pocit, že před rokem jsme, eh, co by Evropský parlament, hráli pozitivní roli v tomto procesu. Nicméně je tato rozprava pro nás eh, s vámi, pane Orave, velmi důležitá. bývala eh, Jugoslavská republika Makedonie v roce 2012 eh, pokračovala dobře na cestě reform Vláda eh, učinila vše pro splnění eh, požadavku k přidružení. Eh, zůstávají výzvy, například boj proti korupci, reformy v justici a státní správě. Došlo k významnému pokroku v naplňování dohody Ochryt, byť by to sneslo ještě eh, zvýšení intenzity. Nicméně uspořádání koulatého stolu v loňském roce výrazně přispělo. Velmi bych chtěl zdůraznit onen dialog na vysoké úrovni, který obdobně jako kulatý stůl o svobodě eh, médií je eh, iniciován eh, vicepremiérkou premiérkou Arify. Přispěl k udržení eh, evropského kurzu, ale není náhražkou za přístupová jednání, která jsou znesnadněna právě tou otázkou názvu republiky. V této otázce se nyní nabízí určitá příležitost díky eh, výměně dopisu mezi oběma ministry eh, zahraničních věcí Avramopoulos a Popovský, Měli bychom se snažit tuto příležitost a tuto dynamiku zachovat. Existují pozitivní, ale bohužel i negativní známky. Sledujeme, pozorujeme obtížnou situaci mezi Sofí a Skopí, eh, to znamená bulharský kolega začíná být velmi kritický, ale i e, země, kterou zastupuji já v Evropském parlamentu, Německo, e, spatřuje v vízové otázce značné potíže a e, panují úvahy tu otázku víz opět otevřít. Tudíž vám mohu popřát jenom vše nejlepší a nabídnout vám, že my, poslanci Evropského parlamentu, budeme, eh, tak jako i v loňském roce, nadále užiteční eh, v eh, tomto procesu. Děkuji, pane předsedo, a nyní dávám slovo panu velvyslanci. Mr. Chairman. Pane předsedo, vážení poslanci, vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové, je pro mě velkým potěšením, že zde mohu dnes vystoupit a vyměnit si s vámi názory. Nejprve dovolte, abych vám vyjádřil vděčnost za vaši práci, kterou odvádíte. Je také důležité ehm, zmínit práci pana Hovita, který ehm, je zpravodajem zprávy k bývalé Jugoslávské republice Makedonie. Tři témata. Reformy, politický rozvoj a konečně výzvy do budoucna. Když se podíváme na reformní proces, tak musíme hovořit o trialogu o přístupu na vysoké úrovni. Toto bylo zahájeno v březnu, kdy komisař File navštívil Skopje a tento dialog formálně zahájil. To poskytlo, či vneslo úplně novou dynamiku do našeho vztahu. Jak asi víte, eh, před rokem byly vztahy mezi mm, Skopje a Bruselem eh, jaksi mm, velmi mm, poklidné, nic moc se nedělo. Eh, zahájení tohoto dialogu bylo velmi přivítáno, zástupci vlády, obyčejní občané, občanská společnost, všichni se bavili o tomto dialogu na vysoké úrovni, o dialogu o přístupu. Pan eh, komisař a vláda se dohodli na velmi ambiciozním plánu a je to tedy agenda EU, kterou se vláda opět začala zabývat. Otázky, které byly v poslední pokro- zprávě o pokroku nejvíce kritizovány, byly eh, svoboda eh, projevu, právní stát, reforma volebního systému a posílení ekonomiky. Bylo dohodnuto více než 140 eh, cílových výstupů. Samozřejmě je velmi složité dohodnout se o těchto cílových výstupech na papíře. Ještě těžší je dosáhnout jich v praxi. Nicméně vláda byla velmi angažovaná, velmi odhodlaná eh, tyto cíle splnit. Eh, Komisař File navštívil tuto zemi třikrát eh, v březnu, červnu a září, vždy tedy s cílem tohoto dialogu na nejvyšší úrovni. Další návštěva se bude konat eh, v, list, v lednu. Takže výstupy. Eh, za prvé zhodnocení rámce tím se zabývala vláda na začátku července. V roce 2001 byl v ve firmu etnický konflikt, který byl ukončen na základě dohody, která si získala velkou podporu Evropské unie i mezinárodního společenství. Ehm, nicméně zdá se, že každý si tu dohodu vykládal trošku jinak a je tedy důležité, důležité aby eh, koaliční vláda která zahrnuje jen některé eh, etnické skupiny, znovu zrevidovala to, co se dohodlo před deseti lety, co se od té doby udělalo a jak eh, byla prozatím tato dohoda prováděna. To je dobrá platforma pro další kroky do budoucna a zamyšlení se nad tím, jak tuto dohodu provádět eh, dále. Za druhé, eh, reforma volebního systému. Nedávno byl tedy schválen eh, nový systém. V roce 2011 se konaly parlamentní volby a bylo to poprvé, kdy se během nich neobjevily žádné incidenty mise OECD, která byla pozorovatelem při těchto eh, volbách, eh, předložila některá doporučení, stejně jako mm, u jiných států. A eh, tyto, tato doporučení byla zahrnuta do nového zákona. Je tedy teď důležité, aby tento nový zákon byl vládou řádně proveden. Další téma. Právní stát v Bruselu se eh, letos projednávaly kapitoly 23 20 eh, a 24. Pokud jde o zákon o soudnictví, ten se v tuto chvíli projednává v parlamentu. Předpokládá se, že projednávat se začne na konci tohoto týdne nebo příští týden. Eh, svoboda sdělovacích prostředků. To je jedno z nejviditelnějších témat, kterým se dialog na vysoké úrovni zabýval. Letos, eh, tento týden v pondělí byl schválen zákon o eh, dekriminalizaci médií. Někteří z našich eh, členů, pardon, týkalo se o dekriminalizaci pomluvy na toto zatím nemáme ještě jasný názor, nicméně ve Firomu novináři říkají, že se jedná o zákon, který opravdu krokem eh, ku předu. K tomu se také vyjádřila OECD a tento zákon také přivítala. Eh, svoboda sdělovacích prostředků, zde je také důležité rozhodnutí vysílací asociace podle, kde se tedy žádá o vyjasnění struktury eh, vlastnictvím. Korupce, to je také důležité téma. Eh, legislativa mm, v oblasti mm, střetu zájmu byla posílena. A pokud jde o tržní ekonomiku, vláda ve Skopě se domnívá, že jejich země je připravena fungovat eh, jako tržní ekonomika. V rámci dialogu na nejvyšší úrovni se mm, tímto také účastníci zabývali. Vláda slíbila, že nedostatky bude řešit, z níž tedy největším je otázka pracovního trhu. V září na tom posledním dialogu na vysoké úrovni se vláda a komisař eh, dohodli na tedy dalších krocích v této oblasti. Výhled do budoucna. Hodně se v poslední době odehrálo. Komisař eh, velmi zdůrazňoval od začátku procesy transparentnosti a eh, inkluzivoty a v posledních měsících opravdu došlo k velkému pokroku. Bylo vytvořeno několik pracovních skupin, kde, se, kde byly přizvány k práci také zástupci opozice a občanské společnosti více než 70 cílů, které byly eh, stanoveny, eh, jsou buď částečně nebo plně dosaženy a ten dialog na vysoké úrovni tedy úspěšně může pokračovat. Komisaře, komise čtyřikrát doporučila zahájení vyjednávání zemí a tento úspěšný dialog eh, opět eh, jak si přidal další eh, podporu tomuto doporučení. Politický vývoj 2011-2012. V tomto období se objevilo mnoho incidentů, především při sportovních událostech, ale ty byly většinou interpretovány jako etnické konflikty. Těsně před mým nástupem došlo k incidentu v Kostivaru, kde policista který tedy nebyl ve službě, se dostal do konfliktu se svými e, sousedy a zastřelil dva muže. Tento e, incident původně neměl být e, etnický, nebyl považován za etnický, ale média ho tak prezentovala. 12. dubna také došlo k incidentu, kde bylo zastřeleno pět mužů na severu Skopje. 1 května proběhla policejní operace, bylo zadrženo řadu podezřelých a minister vnitra tvrdí, že se jedná o náboženské extremity, kteří se snaží destabilizovat situaci v zemi. To vedlo k eh, řadě nedorozumění, předtím, mezi, především tedy mm, ve skupině etnických Albánců a vedlo to k mm, velkým eh, poličním protestům. Islamistická skupina řekla, že se jedná o urážku a e, objevily se také názory, že je toto celé připravená provokace. Před e, tímto posledním velkým incidentem vláda a koaliční partneři e, byly vždy schopné vystupovat jednotně na veřejnosti, ale po tomto velkém incidentu právě už se ve svých veřejných vystoupeních neshodnou. Evropská unie zde také sehrává svou roli. My jsme se k tomu vyjádřili veřejně, hovořili jsme s politickými zástupci, situaci velmi pozorně sledujeme, také koordinujeme eh, naše vystoupení s dalšími eh, stranami OSE, OECD, USA a samozřejmě eh, vždy tedy říkáme že v tuto chvíli je důležité zůstat odpovědný a klidný. Dnes máme tedy šest eh, osob, které jsou eh, stíhány za teroristické akce a je důležité, aby soudnictví či soudní orgány eh, tedy dovedly tuto věc do konce. My budeme samozřejmě soudní projednání sledovat a budeme také podrobně spolupracovat eh, s dalšími stranami. Po výsledcích samitu NATO eh, se, a po těchto incidentech byla také snížena podpora eh, tedy politickým stranám etnických Albánců. ministr obrany, který je právě z té strany etnických Albánců navštívil jistý hřbitov, a což bylo vnímáno jako provokace. Od roku 2002 má země zákon Eh, který umožňuje, dává tedy poskytuje jistou ochranu eh, vojenským složkám, ale právě po tomto vystoupení, po tomto incidentu se to bude asi měnit pokud tedy tento zákon bude přijat v podobě, ve které byl předložen v parlamentu, tak eh, bude nemožné pro koaliční, par, koaliční partnery, ze, tedy zastupující etnické Albánce ve vládě zůstat. To znamená, je tu vládní krize a budou um, uspořádány předčasné volby. Opět my jsme se k tomu vyjádřili tak, že voláme po zodpovědnosti a klidu. Dvě strany etnických Albánců předložili více než 1500 pozměňovacích návrhů k tomu uvedenému závodu a na zákonu a bude se to celé projednávat asi poměrně dlouho. Koaliční partneři se evidentně shodnou pouze na tom, že se neschodnou. Mezinárodní vztahy. Zde došlo k několika krokům. Pokud hovoříme o mezinárodních vztazích, tam jsou poměrně dobré sousedské vztahy Řada našich členských států jsou tedy také e, sousedy. 5. E, listopadu jsme zaslali e, dopis Byly to tedy, eh, proběhla komunikace mezi, mezi Makedonií, Řeckem a Bulharskem, kde se řeší bilaterální vztahy 26. 27. října navštívil zemi srbský prezident na oslavu ehm, z tého výročí Komnovské bitvy, což je pro Skopje velmi důležité. A ačkoliv je to srbská záležitost, eh, mm, Skopje tedy nedělalo žádné potíže se uspořádáním tohoto, této události. Myslím, že bychom zde také měli říct, že mm, pan Kryjovsky ve svých veřejných vystoupeních, předseda vlády tedy hovořil albánsky jsou tady tedy určitá, určité napjaté vztahy, nicméně vláda zatím postupuje velmi opatrně a stabilně. Pokud jde o dobré sousedské vztahy, vláda ve, stapě, ve Skopě bere velmi vážně a snaží se eh, tedy mm, případné problémy vyřešit. A konečně bych chtěl eh, zdůraznit, či pohovořit o některých problémech do budoucna to země čelí mnoha výzvám a my samozřejmě musíme zvažovat postup v tomto směru v této zemi, která je v podstatě na Prahu Evropské unie. Dovolte, abych se zmínil o pěti. Jistě z diskuze poté vyplynou další. Možná nám předložíte nějaké nápady, jak řešit tyto výzvy. Smilkovčí tento soudní proces ohledně tohoto incidentu nesmírně spolitizovaný různé etnické skupiny, které samozřejmě mohou vykládat tento soudní spor různým způsobem. Proto je důležité, aby soudní proces a všechny postupy byly maximálně řádným způsobem eh, vykonávány a OECD na tím měla kontrolu. Místní volby proběhnou v březnu. Politici se jistě zaměří na místní záležitosti této země ale možná dojde i k určité snaze využít určité etnické motivy v této eh, volební kampani. Proto bychom měli udělat vše proto, aby mezinárodní standardy byly dodržovány přijetí například eh, volebního zákona, podle mého názoru rovněž napomáhá této záležitosti a měl by být implementován plně. Třetí záležitost, realizace rámcové dohody OFRID, která je v podstatě klíčem ke stabilitě této země. Vláda měla možnost byla schopna nalézt určitý konsenzus, pochopila to s mm, Makedonci i albánská menšina, to podle mě pochopili stejný způsob a umožnilo jim to, poskytlo jim to určitý základ eh, na cestě do budoucna. Čtvrtá záležitost. Ta hybná síla by měla být udržena. Dialog na vysoké úrovni o přistoupení je výborným základem. Jsem si jistý, že vláda bude pokračovat v tomto úsilí. EU agenda v tomto ohledu by měla být jejich agendou zlepšení místní zprávy, řízení. To jde ruku v ruce s podmínkami pro zahraniční, příjmy, zahraniční investice a jejich poskytnutí, které jsou nesmírně důležité pro hospodářský růst této země. A pátý bod, udržet evropský cíl, tuto evropskou perspektivu. To je důležité. To v podstatě jde napříč všemi komunitami v této zemi. Je se národní konsenzus stát se členem EU, stát se členem NATO na základě té rámcové dohody z Opritu, Mm, umožňuje to právě možnost všem komunitám, všem etnickým skupinám se dívat do budoucna. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkujeme, pane Belbislanče, za tento komplexní, detailní, velice konkrétní přehled situace Jistě je zde mnoho, mnoho politických um, problematických oblastí u Fajerovu. Nyní bych poprosil pana Vigenina, který zastupuje našeho zpravodaje Evropského parlamentu pro Fajerom, kterým je pan Richard Howard, který osobně inicioval tuto schůzku s vámi. Bohužel se nemůže schůzky zdůraznit, protože je na misi v Sierra Leone. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane Orafen, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. To neznamená, že by pan Howard jaksi se chtěl mm, vyhnout eh, této naší rozprávě. Ne, ne, ne, on je hlavním šéfem pozorovatelské mise v Sierra Leone. Jeho jménem dovolte, abych vám řekl, že bere své povinnosti velice vážně, navštívil Makedonii čtyřikrát v letošním roce, naposled minulý týden, setkal se s premiérem, s ministry, s účastníky opozice, občanskou společností, včetně vás, pane Orafe, samozřejmě. Jedna z věcí, na které trvá, je další možnost využití mu příležitostí podpory občanské společnosti ze strany EU. To je podle jeho názoru jedna ze těch slabších stránek rozvoje v Makedonii. Druhá věc pane Orafe, za Evropský parlament i za pana Juita Bych chtěl říci to, že v posledních třech letech stanovisko Evropského parlamentu bylo a neustále je podpůrné stanovisko, to znamená zahájit jednání o přistoupení s Makedonií. Myslíme si, že tato jednání by mohla motivovat zemi v dalším úsilí a pokroku u těch eh, zatím otevřených otázek. Dále je kolega velice optimistický, pokud jde o dialog na vysoké úrovni, který podporuje reformní procesy. Dosáhli jsme tam již eh, výsledku. Ovšem tento dialog je rovněž, mm, bychom se měli podívat na to, zda, zda je to, zda nejde pouze o nějakou propagandu, aby to nebylo mm, chápáno za náhražku vyjednávacího procesu o přistoupení. Prostě měl by to být pouze takový základ, protože bychom měli udělat vše pro to, aby jednání byla zahájena co nejdříve. Ateny a Skopje, vztahy mezi těmito dvěma zeměmi. Kolega Juvic se domnívá, že řešení můžeme nalézt. Komise navrhla zahájení jednání před vyřešením problematiky názvu země a její řešení paralelně s vyjednáváním v počátečních fázích jednání o přistoupení. To, že obě dvě země v nedávné době naznačily možný podpis memoranda o porozumění, o dobrých sousedských vztazích, to by mohl být dobrý krok správným směrem a kolega to vítá. A nyní, jestli dovolíte, budu hovořit bulharsky. Dovolte několik slov eh, ve své funkci eh, poslance Evropského parlamentu. Vztahy mezi Bulharskem a Makedonií byly eh, obtížné již eh, eh, několikrát. Mnohdy to zvenčí nelze zcela pochopit. Každopádně byla vždy nalezena konstruktivní, byl vždy nalezen konstruktivní postoj což ale ne všichni v Bulharsku chápou. Eh, v poslední době eh, byla nastolena celá řada problémů a v rámci konzultací pak také řešena. Ale také přetrvávají některé problémy a sporné otázky v souvislosti s minulostí a také v souvislosti s mediální prezentací uh, otevřených otázek. A to se stále ještě eh, projevuje a je to zdrojem eh, potíží. Na Българското етническо младсинство v Makedonii se ukázat žertvy na natisk. Etnické menšiny a problematika etnických menšin eh, je eh, v Makedonii eh, velkým problémem. Je tam například velká menšina mm, Bulharů, etnických Bulharů a ti často referují, referují o tlaku, který má být na ně vykonáván ze strany Makedonie a to je nutno také překonat. Existuje také možnost, že v důsledku všech těchto incidentů zablokuje Bulharsko další postup jednání a ne Řecko, jak to mnozí v této chvíli předpovídají. Pane velvyslanče, snad byste se mohl zasadit i o to, aby vlády obou zemí konečně usedli k jednomu jednacímu stolu a aby obě strany cestou konstruktivního dialogu eh, překonaly tyto problémy a to ještě před zahájením eh, jednání o přistoupení s Makedonií. Myslím, že to by byl dobrý začátek a příslip do budoucna a podmínka pro to, aby, eh, veto, eh, aby Bulharsko v decembru v prosinci neuplatnilo veto. Děkuji. Pan Preda má slovo. Až se jí... prezentarea făcută. Chtěl bych eh, poděkovat panu Oravu eh, za eh, jeho úvod a prezentaci a chtěl bych také dodat, že jsme konfrontováni se situací, která by mohla být nesmírně obtížná. Jak víte, je to již čtvrtý eh, rok v řadě, co Evropská komise doporučuje, aby eh, jednání o přistoupení byla eh, zahájena, ale nadále přetrvává nebezpečí, že se ani v tomto roce nic v tomto duchu nestane. Samozřejmě došlo již k pozitivním vývojovým tendencím ve smyslu podpisu MOU, to znamená memoranda o porozumění eh, s Makedonií, ale eh, jak eh, právě naznačil kolega Vigenin, přetrvává napětí v tomto případě mezi Bulharskem a Makedonií. A na tomto pozadí se domnívám, že e, poselství e, z Evropského parlamentu by mělo vyznít velmi jasně. A sice přejeme si, aby jednání o přistoupení s touto zemí byla zahájena. Já souhlasím zcela s e, komisí pozicí pana komisaře Füleho. Makedonii klepe již několik let na eh, dveře Evropské unie a myslím, že je na čase, abychom skoncovali s touto izolací, protože to eh, neprospívá napětí. Právě naopak to napětí by se dále vyhrocovalo a také rozšiřovalo. Nejenom eh, na Řecko a Makedonii, ale i dále. Rád bych také položil konkrétní otázku panu velvyslanci. Hovořil jste o volbách, které eh, jsou eh, plánovány na eh, jarní měsíce příštího roku. Já jsem se dočetl v tisku, že se nyní jedná o volebním zákonu a existuje mm, eh, eh, eh, několik tisíc občanů, kteří nemohou volit, protože nedisponují biometrickými osobními průkazy. A to je velmi choulostivá věc. Ty veřejné deklarace eh, eh, hovoří o tom, že zatím ještě není možné takovéto dokumenty vystavovat, ale že se stávajícími dokumenty ti občané volit nemohou. Ehm, jedná se o mnoho občanů a je nemožné, abychom ignorovali právo těchto občanů eh, na účast ve volbách. To je, myslím, nevyvážené. A proto bych chtěl vědět, co si o tom pan velvyslanec myslí. Děkuji. Děkujeme, pane Predo. A nyní pan Ilčev. Děkuji, pane předsedo. Několik eh, stručných poznámek, které jsou ale podle mě velmi důležité. Za prvé, napětí mezi Bulharskem a Makedonií. To není nic nového. Můj předřečník eh, poukázal na to, že eh, napětí eh, mezi Makedonií a Bulharskem je něco současného. Ne, tato napětí přetrvávají již 20 let a během těchto uplynulých 20 let bylo Bulharsko vždy zdrženlivé, blahosklonné a snažilo se Makedonii podporovat. a vždy jsme podporovali eh, makedonskou pozici a makedonské zájmy. Pro Makedonii to byl test a v tomto testu Makedonie selhala. Říká se, že Makedonie přistupuje k otázce dobrých sousedských vztahů eh, se vší vážností, ale promiňte, já o tom pochybuji. Před několika dny bylo vydáno společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Řecka, Bulharska a Rumunska. Eh, a v tomto prohlášení je o to, že všichni sousedé Makedonie jsou zneklidněni novou politikou eh, prosazovanou Makedonii eh, a obávám se, že se v ní bude pokračovat oč jde. Eh, můj kolega to již řekl. Bulharská menšina v Makedonii je utiskována. Všichni ostatní jsou zrovnoprávnění eh, lidé z Bosny, Albánci, eh, Rumuni, ale Bulhaři jsou utiskováni. A proč? Protože Makedonie má problém identity. Tamní úřady již po desetiletí provádějí politiku takzvané debulharizace. A nyní jsme svědky jiného procesu, a sice opačného procesu rebulharizace. Nechci nyní eh, eh, eh, nutně zdůrazňovat pouze negativní stránky. Ne, ale říkám to všechno, protože si přejí, aby vládnoucí garnitura v Makedonii učinila vše, co je v jejich silách, aby došlo k novelizaci ústavy, protože etnická práva a etnický smír eh, jsou velmi důležité a eh, Republika Makedonie by měla být definována jako stát makedonských občanů a pokud to vládní garnitura si nepřeje, potom by měly být jmenovitě eh, zmíněné všechny etnické menšiny eh, žijící na území Makedonie. Jinak bude ústava diskriminující. Já nechci vycházet z toho, že Bulharsko by mohlo uplatnit eh, veto. Řecko, Bulharsko a Rumunsko jsou ale velmi zneklidněné a mají starost, že politická elita v Makedonii eh, poslední dobou razí velmi nerozumnou politiku. co je lepší pro nás? Zahájit eh, proces přistoupení anebo napřed překonat problémy, o kterých dnes hovoříme a teprve poté eh, zahájit proces eh, a vyjednávání o přistoupení. V opačném případě tyto problémy budou znesnadňovat a zatěžovat proces přistoupení. A to vlastně je způsobeno makedonskou vládou. Děkuji. Thank you, Mr. Děkujeme, pane Jelčeve. Nikdo už se nám nehlásí do diskuze, proto dávám slovo panu Belvislanci, aby reagoval na dotazy z pléna. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím, že zde padly tři připomínky, které bych mohl identifikovat jako dotazy. Budu na ně teda reagovat. Situace občanské společnosti v této zemi. Ano, Čeká nás ještě hodně práce. Ale tento dialog na tento přístupový dialog na vysoké úrovni umožnil propojit vládní garnituru s občanskou společností, umožnil jim zapojit se do této diskuze rozsáhlejším způsobem a to je krok vpřed. Delegace ve Skopě, jakož i Evropská komise bude velice pozorně sledovat tuto situaci tak, aby občanská společnost měla více práv, více možností. Druhá věc. Volební zákon a problémy biometrických pasů. Problém je ten, že na voličských seznamech je jaksi více men než skutečných voličů. OSC věnovalo, jakože Evropská komise, obrovskou pozornost této problematice. To znamená, že i tato problematika je na vysoce položena na našem, na našem programu, v naší agendě. Ovšem, tato záležitost voličů a jejich práv je něco, co sledujeme velice bedlivě a budeme sledovat na nadále. Dobré vztahy se, se sousedskými zeměmi, s Bulharskem. Mnoho času se promarnilo, máte pravdu, je zde mnoho problémů, musíme je řešit. Proto tento dialog, přístupový dialog na vysoké úrovni v září jakož i komise se dohodli na řešení těchto otázek, to znamená dobrého sousedství. Minister Papovsky poslal dopis svému protěžku v Bulharsku, mm, navrhuje již některé kroky. Asi to není dostatečné, to je pravda, ovšem je to už taková první vlašťovka. Tyto problémy se v posledních 20 letech nakumulovaly jak jste se o tom zmínili. Nicméně já věřím, že pokud eh, je, zde bude vůle dostatečná, tak ji vyřešíme rychleji než v, za dalších 20 let a toto je dobrá příležitost. A myslím si, že vláda ve Skopje je připravena řešit tuto problematiku. Thank you very much, Mr. Ambassador. Děkujeme, pane velvyslanče. Na závěr tohoto bodu bych rád informoval kolegy o tom, že AFED povede takovou výměnu názoru s panem Popovským 27. listopadu. A to znamená, že v této rozprávě bude moc v průběhu tohoto slyšení pokračovat. Pane velvyslanče, děkujeme ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel a hodně starou v této nesmírně obtížné funkci. Děkuji. A nyní, říká pan předseda, se dostáváme k bodu číslo 6 na našem programu, což je integrace přestěhovalců, dopady na trh práce, vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení. A e, nyní dávám slovo rovnou panu zpravodaji. Pane Predo, úvo, ma, na úvod máte slovo. Je to nevadí. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. E vorba de opinie pentru Comisia de Afaceri Sociale, unde raportul a fost redactat de Nadia Hirsch. Tady jde o zprávu paní eh, Nadí Hirsch z ALDE. Název stanoviska je poněkud matoucí, protože Téma, na které bychom v podstatě měli reagovat, je mnohem širší než vnější rozměr sociálního zabezpečení a koordinace systému sociálního zabezpečení. Skutečnost, že tomu tak je, dokládá fakt, že již první odstavec zdůrazňuje význam dialogu eh, o mobilitě eh, eh, pracovníků. Jde také o význam východního a jižního partnerství v tomto procesu. To je konstatováno ve sdělení komise. Existuje už i určitá organizace v této oblasti, sousedství tady hraje důležitou roli a proto bychom měli eh, té dohodě přisoudit eh, náležitý význam, protože eh, velká část migrantů pochází z této části světa. Proto nejsem srozuměn s těmi mm, pozměňovacími návrhy, které to chtějí vyškrtnout z textu. V odstavci 2 akceptují, že je nutno vytvořit alternativu společné agendy pro mobilitu. V odstavci 3 jsem doporučil, aby u asociačních dohod byla zavedena standardní doložka o sociálním zabezpečení a aby byla vyjednána dohoda o sociálním zabezpečení s těmi eh, zeměmi, které nemají asociační dohodu s EU došlo ke kompromisu, nebo viděl jsem kompromis které, který se týká paní Nikola, návrhu paní Nikolaj a, um, a paní Weber uh, k tomuto odstavci, ale nejsou přítomní. Já jsem to chtěl zdůraznit a proto jsem zapracoval nový návrh a, uh, a to v tom smyslu, že Evropská Unie by měla převzít vůči roli v mezinárodním měřítku, pokud jde o koordinaci sociálního zabezpečení. Měla by tato témata projednávat co nejčastěji, například i na půdě Mezinárodní organizace práce. V e, odstavci 5 e, jsem zdůraznil, že migrace Eh, pokud je dobře řízena, tak eh, může vést ke zlepšení vztahu se třetími zeměmi, může eh, na pomoci přímým kontaktům a zajistit lepší porozumění mezi zeměmi. Paní Weber k tomu předložila pozměňovací návrh, s nímž souhlasím, ale nikoli s pozměňovacím návrhem 9 pana Palecky se ten považuji za poněkud problematický. My bychom se měli spíše soustředit na to, aby Eh, byla ilegální ehm, imigrace eh, znesnadněna, eh, respektive aby se jí zabránilo. To znamená, jsem spíše pro opatření boje proti ilegální imigrace. Abychom zdůraznili externí charakter tohoto tématu, jsem předložil ještě několik pozněvacích návrhů o využití cirkulární migrace, aby mm, tady diaspora mohla hrát eh, eh, i v domovské zemi důležitou roli. Dále jsem doplnil článek eh, odstavec 5, který se týká pozměňovacích návrhů 12 až 15. Jde o lepší kontrolu mezinárodních závazků Evropské unie ve vztahu k žádostem o azyl. Dále je nutno lépe integrovat eh, lektory a eh, školy školitelem dalšího vzdělávání, tomu se věnuje také jeden odstavec, který jsem zapracoval a závěrem chci poděkovat všem kolegům za předložené pozměňovací návrhy. A vzhledem k tomu, že máme ještě dva týdny do eh, hlasování ve výboru AFET, eh, tak eh, jsem samozřejmě otevřen jakémukoliv dialogu s kolegy, především o prvním odstavci v němž jsem se snažil um, co nejvíce říci a který jsem také na, za, na úvod diskuse komentoval. Děkuji. Děkujeme, pane, Bik, pane kolego. A nyní stínový zpravodajové. Ovšem zdá se, že to nemohu dělat, protože tady nejsou. A tím jsme <laughs> jaksi rozpravu k tomuto tématu vyčerpali já vás asi nebudu vyzývat, abyste ještě vystoupil. Aha, promiňte, omlouvám se, vy jste příliš eh, zde blízko, paní Gomeš, jsem vás neviděl. Já bych, děkuji pane předsedo, pouze ráda poděkovala kolegovi za zprávu, kterou připravil. Dívám se na posměňovací návrhy. Já mu jistě ještě předložím nějaké mé argumenty o pozměňovacích návrhů, se kterými nejsem tak úplně spokojená, když především se podíváme na situaci v mé vlastní zemi. Justus Palaxis, dokonce jeden z mých kolegů přímo zde hovoří o tom. A už to vidím, on ho stáhl, ano, pan Palecký ho stáhl. protože lidé, kteří u nás pracují, jakožto migranti, i když byli ilegální, tak v podstatě, v podstatě přispěli do našeho sociálního systému. Znamenalo to určité úlevy, možná v jiných zemích je to jinak. Ovšem, chtěla jsem říct si něco jiného. Bylo by asi dobré ještě trochu zesílit to znění, které navrhuje kolega pan Preda například teda posílení práce s těmi domovskými zeměmi, ze kterých přichází migranti, pomoci jim vytvořit systém právní ochrany migrantů. Například v Libii, to je nesmírně důležité, tam samozřejmě budou potřebovat migranty, je to, musí vybudovat eh, rovněž nějakou infrastrukturu, která umožní vlastně přesun lidí přes tuto zemi do Evropy a tak dále. Čili potřebujeme podpořit a vybudovat právní status, který by chránil migranty. A zároveň udělat jasnou čáru mezi politickými uprchlíky a migranty. Pane Predo, proto bych vás poprosila, abyste ještě posílil tento eh, jazyk, tato znění, které zde máme, posílení spolupráce s UNHR, pokud jde o účinné uplatňování konvence OSN pro uprchlíky. Toto by měla být podmínka, kterou zde vyžadujeme. Nejenom pro naše lidi, ale i pro naše partnery, aby to prostě brali vážně. Děkuji. Děkujeme. Já jsem samozřejmě to, jak se předbíhal, protože vidíme, že rozprava nám pokračuje velice dobře a nyní poprosíme stěnou zpravodajku za SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já plně podporuji to, co zde zaznělo ze strany koordinátorky za socialisty. Technicky, když se podíváme na tuto zprávu, ráda bych poděkovala panu Predovi za pozitivní, konstruktivní přístup promiňte, takže ještě jednou bych mu ráda poděkovala zpravodaji za tento konstruktivní přístup. Když se podíváme na sdělení komise v tomto ohledu Evropské unie, tam zde uvádí různé interní uh, možnosti opatření pro posílení se třetími zeměmi. Toto jsou záležitosti, které by měly být k dispozici. My se díváme rovněž, moje skupina, na tu standardní doložku ohledně koordinace a sociální spolupráce v rámci jakékoliv dohody o přidružení mezi námi a třetími zeměmi. Toto musí být založeno na rovném zacházení, vždycky na možnosti um, zachování penzijních práv a tak dále. Tento dokument eh, pana Dan Predy, my budeme hlasovat pro tento dokument, pro kompromisní návrhy, které podle mého názoru velice dobrým způsobem zahrnují pozměňovací návrhy. Podle mě nejsou kontroverzní, podle mého názoru velice do, dobře vylepšují tuto zprávu. Jedna 6, tam požadujeme oddělené hlasování a nejenom ten princip více za více, ten princip tam je, ale ten prostě může penalizovat eh, občany, kteří prostě, mm, jako kdybychom je nutili k mobilitě. Ehm, eh, tento princip eh, mobility těchto lidí by měl spadat pod tyto principy a tyto zásady, tak aby vláda, místní vlády udělali vše pro to, aby eh, tato eh, mobilita byla umožněna. Měli bychom otevřít dialog eh, se zeměmi, s těmito třetími zeměmi, tak aby tito lidé měli možnost dožadovat se svých sociálních práv, když pobývají v Evropské unii. Měli by prostě těžit z těchto principů a výhod, které jsou užitečné pro nás a měly by být užitečné i pro ně. Šestka zde bychom měli žádat, aby třetí země podporovaly imigranty, aby jim poskytovali dostatečné informace, především pokud jde o mobilní část obyvatelstva. Ty, tito lidé by měli rovněž obdržet pomoc z Evropské unie. Nemůžeme je pouze žádat, aby s námi spolupracovali a nepomáhali jim, čili měli bychom naopak i my eh, poskytnout určitou pomoc eh, i udržet um, vzdělané lidi u nich eh, doma. To znamená, aby nedošlo k hm, tomuto úniku mozku. A dále je to eh, pozměňovací návrh pana Webera. Ano, jsou to strategické eh, asociační dohody s strategickými oblastmi světa, například Latinská Amerika a tak dále. Toto se ovšem nedostalo do návrhu pro pozměňovací návrhy, do tohoto návrhu to znamená s některými konkrétními eh, zeměmi, africkými zeměmi a tak dále. Tento dialog by měl být zmíněn, měli bychom pokrýt i tyto země, které, jsou, eh, které přijímají migranty. To znamená, buď zde mít úplný, ucelený seznam, nebo prostě teda nezmiňovat ani jedno. Já jsem se uh, když hovořím, prostě zmínit se pouze nějakém obecném principu či zásadě, to by možná byl lepší způsob, než to specificky všechno jmenovat. Děkujeme, říká pan předseda. Pane Predo, chcete na to reagovat? Nevím, pane předsedo. Ano, děkuji, pane předsedo. Předně vítám, že pan Palecky stáhl svůj návrh, to je velmi dobře a děkuji mu za to. A nyní tvrzením paní Munes a Gomeš. Za prvé jim děkuji za vše, co řekli. A vzhledem, eh, vzhledem k tomu, že jsem trochu předjímal již to, co uvedla paní Muniz, tak eh, si myslím, že v nadcházejících dnech až do hlasování o tomto stanovisku nalezneme řešení. Bodu jedna. Samozřejmě se zohledněním eh, návrhu paní Weber a také s ohledem na to, co řekla paní Muniz. Myslím tedy, že do eh, okamžiku hlasování dospějeme ke společnému stanovisku, které nás všechny zblíží. Děkuji. Děkuji vám a tím jsme dospěli k závěru rozpravy o tomto bodu. A e, e, nyní následuje bod 7, debriefing panem e, Viganinem o společném zasedání delegace v Srbsku a Kosovu. Nejprve se sešli v Bělehradě, tam měli schůzku s úřady, občanskou společností, mezinárodními orgány, mezinárodními zástupci mezinárodní organizace a poté navštívili Prištinu rovněž místní zainteresované strany, které se s nimi sešly a tak dále. Hlavním cílem po, po, po té zprávě o pokroku směrem k rozšíření bylo podívat se přímo na místě na uh, rozvoj v této zemi, především pokud jde o dialog mezi Bělehradem a Prištinou. Protože normalizace vztahu je zásadním krokem v procesu evropské integrace pro obě dvě strany. Tato mise se snažila rovněž reagovat na důležité interní problematické oblasti před přípravou naší vlastní zprávy, která byla předložena zpravodaji tento týden a kterou prodiskutuje AFET v prosinci. Pane Bikeninen, máte slovo. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za váš osobní příspěvek na um, přípravu tohoto návštěvy. My jsme se s vámi setkali předtím, než se naše delegace vydala do Srbka a Kosova, protože několik týdnu před eh, naší návštěvou se konala jiná návštěva. Myslím, že načasování té návštěvy bylo velmi dobré. Za prvé, protože to bylo eh, těsně před eh, zprávou komise a za druhé, protože to byl vlastně víceméně týden po nástupu nové vlády a těsně vlastně pár hodin před návštěvou baronky Eštonové a byla Clinton a Hillary Clintonové. Myslíme, že signál, který jsme eh, předali, byl v podstatě eh, šel stejným směrem. Já nebudu zacházet do všech podrobností. Zpráva je eh, v písemné podobě se tady připravuje a v ní potom najdete všechny podrobnosti. Dovolte, abych řekl pár věcí. Byla to výborně zorganizovaná návštěva, podařilo se nám sejít se všemi důležitými zástupci s výjimkou pana Nikoliče, který byl na zahraniční pracovní cestě. Obecný dojem, který jsme získali z návštěvy Srbska, je ten, že tato vláda se navzdory našim obavám, protože je to vláda, která je ve funkci teprve 100, let, 100 eh, dní, nicméně, že je to vláda, eh, to nás tady bylo překvapilo, že se jedná vládu, která se zdá být již zralá a připravená eh, opravdu splnit závazky, které se stanovila a to je velmi důležité. Samozřejmě v jejich případě je úloha trochu jednodušší, protože hlavní opoziční parlamentní strana se ukázala být stranou proevropskou, to znamená, že nebude nijak bránit plnění požadavků Evropské unie a naopak bude podporovat dialog mezi Srbskem a Kosovem. Zdá se, že evropská integrace je i nadále hlavní prioritou této vlády, to se potvrdilo po setkání se eh, hlavními představiteli všech tří hlavních stran, eh, s, jak tedy s premiérem, tak vicepremiéry. existuje již základní, řekněme, nutná infrastruktura. V průběhu našich schůzek jsme tedy zjistili také některé nedostatky, především pokud jde o připravenost a kvalifikace nových členů eh, státní zprávy na různé tedy úrovni. To bylo vysvětleno tak, že hlavní koaliční strana eh, dlouho nebyla u moci a Musí se tedy na tuto svou novou roli, na tyto své nové zodpovědnosti ještě trošku připravit. To tež vlastně platí pro opozici více než tři měsíce. Byly velmi eh, jaksi potichu, řešili své vlastní vnitřní problémy, nicméně zdá se, že tyto problémy teď již vyřešili a koncem tohoto měsíce bude mít demokratická strana nové vedení a pustí se do práce jako konstruktivní opoziční strana. Jedna ze schůzek, kterou bych chtěl mm, zdůraznit, byla schůzka s eh, předsedou eh, hlavní eh, vládní strany a mm, místo předsedou vlády panem Bočičem, který na nás udělal dobrý dojem. Zdá se, že je to člověk, který je opravdu zaměřený na konkrétní výsledky a mnohem méně eh, na vytváření příznivého obrazu v médiích. Z tohoto důvodu jsme ho také pozvali na návštěvu do Evropského parlamentu, aby se s námi podělil o své myšlenky, o své záměry. A on na to řekl, že nechce přijet jen proto, aby se ukázal v Bruselu, že chce nejprve něco dokázat a teprve potom přijet a informovat nás o tom, čeho bylo dosaženo. To na nás na všechny udělalo velký dojem. Další důležitá schůzka, která by mohla kolegy zajímat, byla schůzka s musím si tady najít to jméno, s panem Vokčevičem, eh, který je eh, státní zástupce. Ten zdůraznil eh, několik velkých úspěchů svého úřadu a hovořili jsme o konkrétních krocích, konkrétních problémech, například v oblasti obchodu s orgány což je jedna z velmi citlivých, je to takové bolestivé místo. Také jsme hovořili o mm, pohřešovaných osobách a tak dále. Jeho úřad vznikl před deseti lety a on nám řekl, že na začátku nečekal, že by jeho úřad měl vůbec tolik práce. Domníval se, že případy se budou řešit velmi rychle, ale přesto ještě dnes má na stole celou řadu případů, eh, které čekají na vyřešení. Lidé, kteří čekají na eh, předvedení před soud, nicméně je velmi spokojený se svým eh, týmem, ale samozřejmě nebyl schopen nám říci, jak dlouho by ještě jeho úřad měl fungovat. Pokud jde o stabilitu vlády, ta byla nedávno trošku spochybněna. Myslím ovšem, že je tu dobrý pracovní vztah mezi vedoucími představiteli koaličních stran, vzhledem k tomu, že všichni usilují o to tež, pokud jde o ty hlavní cíle a zdá se tedy, že ta vláda není v nějakém vážném nebezpečí. Samozřejmě, že mm, velmi rád eh, zareaguji na nějaké další otázky. Já v tuto chvíli nebudu zacházet do větších podrobností a raději tedy přejdu k další zastávce na naší cestě. To bylo eh, brána 1 v severním Kosovu, což je místo, kde eh, jsme se setkali s misí ULEX s misí EULEX. Eh, hovořili jsme o eh, výzvách, které eh, s tímto tedy souvisejí. Opět nebudu zacházet do podrobností. Mohu však říci, že jsme se později v Prištině setkali se zástupcem Eh, s panem Paxem, zástupcem mise EULOX, a ten nám řekl, že lepším řešením by bylo, kdyby se posílila role EULEXu tak, aby EULEX mohl převzít zodpovědnost také za za K4. Bylo nám řečeno, že financování v podstatě pochází ze stejných strojů, takže by bylo dobré eh, tuto roli konsolidovat. Nicméně nejedná se o urgentní otázku, která musí být řešena teď hned okamžitě. Důležitější je to, že Kosovo a kosovské orgány jsou um, Ehm, velmi tedy vítají ehm, z studie proveditelnosti, kterou provedla komise, že se velmi těší na zahájení procesu eh, usnadňování vízového styku a Zdá se, že to je něco, na co se opravdu zaměří, kde chtějí zasá- dosáhnout um, konkrétně výsledku. Pokud mohu citovat ministrině pro evropskou integraci, tak ona řekla, eh, my víme, že je to, pro nás je to čím dál složitější, všechny ostatní státy se připravují na eh, usnadnění tedy, na vízovou liberalizaci. Mají před sebou ale méně úkolů než my. My těch úkolů máme zhruba 100 ale my to bereme jako takovou eh, záž... My si to představujeme jako by takový eh, program eh, v posilovně ve chvíli, kdy splníme všech těch 100 úkolů, tak to znamená, že jsme ve výborné formě Pan Tači, premiér Kosova, nás varoval, že bychom neměli být příliš optimističtí. Není to poprvé, co vlády v Srbsku se k něčemu zavázali, učinili nějaké sliby, ale zároveň jak si eh, tyto sliby neplnili. Eh, nicméně i on považoval za velmi optimistické, že ten dialog byl tedy zahájen. Jedna mm, věc, kterou bych rád vyzdvihl, je to, že zapojení Srbů, kteří žijí v Kosovu, jak na severu, tak na jihu, je naprosto klíčové pro eh, dobré vztahy mezi Kosovem a Srbskem. My jsme se setkali se vicepremiérem kosovské vlády, který je etnický Srb a který teda který eh, hovořil o pokroku, ke kterému mm, došlo. Například se zvyšuje kvota pro zastoupení eh, menšin v kosovském parlamentu. Také eh, bylo důležité to, že pan Vučičin ze srbské vlády eh, byl ochoten setkat se mm, s tímto kosovským představitelem a hovořit o ní, s ním o otázkách aktivního zapojení Srbů do kosovské politiky. Severní Kosovo je eh, nadále velmi citlivou otázkou, nebudu zacházet do podrobností, ale zdá se, že eh, ten model, který funguje na um, jihu Kosova, by mohl být eh, proveden i zde. Eh, zdá se, že to by mohlo být tedy mohlo být úspěšné řešení a bylo by to přirozený způsob, jak tento problém vyřešit. Nicméně zůstává to samozřejmě velmi složitou otázkou vzhledem k těm paralelním strukturám a vzhledem k tomu, že srbští ministři nemohou navštěvovat eh, severní Kosovo, i, mm, ačkoliv se tedy o to několikrát pokusili. Severní Kosovo zůstává také tématem, kterému se musíme dále věnovat. Je potřeba podporovat veškeré snahy na zvýšení sebevědomí na obou stranách a, jak jsem tedy již řekl, snahy o vybudování dialogu, který umožní, aby se Severní Kosovo stalo integrální součástí země na všech společenských a hospodářských úrovních. Tady bych možná mohl skončit. Jak jsem již řekl, bylo to velmi dobře načasované, byla to velmi aktuální návštěva, podařilo se nám dobře posoudit to, k čemu došlo. Eh, předali jsme také významná, vyslali jsme významné signály našim protěžkům. v tom smyslu, že evropská integrace je otevřená jak pro Srbsko, tak pro Kosovo. Práce eh, na té stabilizační dohodě znamená, že teď je míč na straně srbské, na straně kosevské a záleží na tom, jak eh, oni naplní to, na čem jsme se v minulých týdnech dohodli. Děkuji, pane Vigenine. A teď bych eh, dal slovo kolegům, kteří se zúčastnili této delegace. Nejprve pan Dav za sede. Děkuji, pane předsedo. A chci také poděkovat panu eh, Vigeninovi za vedení této delegace, která, jak eh, sám řekl, proběhla velmi dobře. A eh, členové vnější služby a také velvyslanci s nimiž jsme se setkali v Bělehradě i Prištině se k nám chovali velmi dobře. E, já jsem odjel s pocitem, že e, v Bělehradě e, ve Srbsku nikdo mnoho nemluví o Evropské unii. Panuje tam jakési ticho o Evropě, což je mm, do určité míry nebezpečné. Vzniká tak e, určité vákum, které někdo e, někdy může e, zaplnit, pokud srbská politika nebude sebevědoměji postupovat po té evropské cestě. Ale souhlasím s panem Vigeninem, když říká, že nová srbská vláda je paradoxně schopnější eh, pokročit v otázce Kosova než eh, její předchůdce. Má eh, silnější pozici ve vnitřní politice, protože vychází z nacionalistických, výrazně nacionalistických pozic a bude-li ochotná, mohla by učinit ty ústupky, které pan Tadžič nebyl schopen anebo ochoten eh, učinit. Například ve věci integrovaného eh, řízení hranic což eh, je v teorii snadné, ale v praxi eh, velmi obtížně proveditelné. Myslím, že byste eh, neměli podceňovat problémy hranic. Tři kosovští policisté musí každý den být letadlem dopravování do toho regionu, protože nemohou ještě cestovat k hranici přes severní Kosovo. A Eulex, který je víceméně vyprázdněný, je chráněný jednotkami KFOR a to za vyšších nákladů pro všechny zúčastněné. Zpráva účetního dvora o EULEX také přišla s neklidňujícími fakty. na základě našich dotazů. Ale mám pocit, že duch eh, Eulexu a vůbec účelnost Eulex tak Eulesk, eh, EULEX eh, je v sásce. Dobrá zpráva v jistém smyslu je, že už neexistuje pravděpodobnost eh, přímého kontaktu mezi Srby a kozovskými Srby, což je, myslím, potenciálně dobré a setkání mezi panem Petrovičem a Vučičem e, je důležité a mělo by být podpořeno. Ale není to dostačující, dostačující aby Vučič setkal s Stačičem, e, měly e, by být nebo existovat i přímé srbsko-srbské kontakty a celkově má člověk v Kosovu dojem, že musí teprve projevit svou schopnost eh, soběstačnosti, což je obtížné, protože v minulosti to nikdy učinit nebo prokázat nemuselo. Vždy Eh, bylo pod eh, vládou někoho jiného za posledních 500 eh, let nebo ještě déle. A nutnost vnitřních politických reform je naprosto nezbytná, včetně reformy volebního zákona ještě před volbami, které jsou naplánovány na konec příštího roku. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Dafe. A nyní má slovo pan Panceri. Děkuji. Já se domnívám, že návštěva byla velmi užitečná. E Myslím si, že potřebujeme jak reformy, tak i dialog. A to je podle mého názoru eh, ta hlavní zpráva celé návštěvy, možnost ehm, určitého nejenom ehm, znormalizování vztahu mezi oběmi zeměmi, to znamená Bělehrad, Preštěna, ale zároveň i určité uvědomění si stávající reality všech úrovní, na mezinárodní úrovni, přibližování se Evropské unii a tak dále. Suverenita, nezávislost, toto vše prochází postupnou konsolidací na úrovni institucí, e, to je e, nezvratný cíl, nezvratný pohyb. A druhým cílem je možná spíše mezinárodního charakteru, to je role mezinárodního společenství, která by měla překonat eh, to dilema, které bylo způsobeno tou rekonfigurací celé situace a Bezpečnostní rada OSN a jejich rezoluce 1244 právě reaguje na tento problém. Kosovo, severní části této země, nedostatek eh, uznání mm, srbské komunity. Tam je 40 tisíc lidí, kteří žijí v okolí Mitrovice a různých dalších oblastech eh, v severní části země. To je samostatný problém a podle mého názoru role Evropského parlamentu i celé Evropské unie by měla být právě zajistit, aby všechny tyto tři úrovně, tři problematiky byly, rea- byly řešeny řádným způsobem, seriózním způsobem, což, by, což znamená zavedení efektivních účinných reform, tak aby Kosovo, Srbsko, ostatní země, aby celý tento region mohl nastolit cestu dialogu. Vztahy ovšem mezi Prštinou a Bělehradem jsou zásadní. Pokud Bělehrad má pocit, že eh, eh, přidružení k Evropské unii je možné, tak by měli samozřejmě pokročit ve vylepšování těchto vztahů se svým sousedem. Děkujeme a v neposlední řadě paní Luňáček. Děkuji za slovo, pane Kukane. Já bych ráda poděkovala panu Bigeninovi za to, že tak kvalitně vedl eh, tyto delegace do obou zemí. Myslím si, že to byla zásadní návštěva našeho výboru pro zahraniční vztahy, protože návštěva obou těchto zemí předtím, než komise předloží zprávu o rozšíření a než my předložíme naši vlastní zprávu. To si myslím, že znamenalo pro nás, ale i pro tyto dvě země, které jsme navštívili, důležitý signál. Přišla jsem trošku později, takže jsem se nevyslechla začátek vystoupení pana kolegy, ale možná v podstatě se zmínil o tom, že jsme připravili pro paní Catherine Ashtonovou a Hillary Clintonovou takovou, takové výchozí stanovisko, um, určitou půdu, na které mohli oni dále pokračovat ve své práci, především paní Ashtonová v posledních, um, posledním období a i ve své práci do budoucna. Některé konkrétní body k tomu, o čem již se zmínili kolegové. V Srbsku jsem byla víceméně pozitivně překvapena tou ochotou, podobně jako ostatní kolegové, nové vlády jít směrem dialogu s Kosovem. Pan minister Dačič na jedné z našich schůzek sice říkal, že on sám se cítí nacionalistou, ale že mu to tomu možná pomůže překonat tuto situaci a pomoci i ostatním jít před. Asi to nebude jednoduché, jistě on sám to eh, řekl, ovšem budou pokračovat tímto směrem a to je pozitivní signál, který Srbsko vysílá na cestě normalizace vztahu mezi Srbskem a Kosovem. To znamená, že i Srbsko již eh, se na to dívá příznivě. Schůzka s panem Bukčevičem a s panem Vikarečem, to myslím, že je jeho zástupce, ta budova soudu, co bylo skutečně takové velice impresivní, způsob, jakým byla postavena, jak bude, jak, jaká je ta možnost chránit svědky, to znamená, že mohou hovořit, aniž by byli viděni, dostat se eh, vchodem, který je chráněn a tak dále. To je dobrý příklad a já doufám, že ho využívají maximálním způsobem pro ochranu svědků před hrozbami, chránění jejich identity v případě, že jsou ochotní vypovídat. Rovněž Samozřejmě, že si vyslechli naše kritické, náš kritický postup, tam to šlo ten, o ten postup u těch dvou svědků, obchodování s orgány a tak dále, protože tam došlo k určitému ohrožení eh, tohoto svědka Údajně tento svědek sám souhlasil s tímto postupem, není to asi černobílé, je to ovšem velice zajímavé a určitě bych se ráda podívala na to, jak se ten případ bude dál eh, vyvíjet. Další věc, na kterou jsem poukázala já, možná Evropský parlament eh, by mohl reagovat, zatím se nepromyslel způsob. Jovan Diviak, to je další případ, srbský generál Bosně ve vojně který pak změnil stranu a začal je podporovat. Srbové žádají o jeho zatčení. V loňském roce byl v Rakousku zatčen. Pokud vím, tak byl sproštěn eh, viny soude, soudním tribunálem ICTI. Eh, nevím, kde nyní je, zda v Sarajevu. Bylo řečeno, že cokoliv, že o, o, o, z srbské strany bylo řečeno, že bude, budou dodržovat srbské zákony a ne zákony IKTY a že v podstatě mají memorandum o porozumění mezi eh, eh, teda i s, s Chorvatskem a že nejde a z Bosnou. V podstatě toto je věc, kterou já bych chtěla ještě ehm, za pomoci našeho výboru a pana Vigenina nasledovat dál, to znamená, jak se to bude vyvíjet. Kosovo. Pan premiér Sači, tam bych to chtěla ještě objasnit. Údajně vláda by mohla být změněna, dokonce mm, volby bez volební reformy by mohly prozběhnout tak, že řekl, že k tomu nedojde, že vláda je stabilní, že to není pravda. My samozřejmě jsme řekli jasně, že bez reformy volebního zákona po těch posledních volbách, které nebyly svobodné a férové, byly tam um, určité nesrovnalosti, bez toho, aby prostě Evropský parlament rozhodně nemohl podpořit tuto zemi, čili mm, to jsme řekli jasně. Eulex. Z Mitrovice jsme šli do Prištiny, tam ta zpráva účetního dvora byla zrovna zveřejněna. Já mám Mm, spíš obavy ohledně reakce v médiích, ohledně této zprávy v Evropské je, to znamená, kde se hovořilo o tom, Kosovo je mm, prostě tam bez zprávy a mm, Eulex selhal a tak dále. Já jsem se snažila proti tomu vystoupit, že ta kritika soudního dvora byla jasná, dobře, situace v Kosovu není dobrá, korupce, organizovaný zločin a tak dále. Ovšem velice jasně hovořili o zodpovědnosti Evropské unie a členských států v tomto ohledu. A o tom, že Evropská unie prostě není tak sjednocená, jednotná, eh, jak by měla být. 22 je uznalo, 5 je neuznalo státu, nedostatek eh, dostatečně kvalifikovaných pracovníků a dostatečných pracovníků pro EULEX. Prostě nejsme připraveni tam vyslat dostatečný počet praco- našich zástupců a to je i role pro nás, pro Evropské. Pro nás jsou zde členské státy, které chtějí mít EULEX, které na tom trvají, mandát byl rozšířen. Ovšem najednou nejsou ochotní je podporovat tuto misi tak, jak by ta podpora měla vypadat, čili část tohoto problému je na naší straně a to je důležitý signál, který si musíme eh, sami uvědomit. Děkuji. Thank you very much. Thank you. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem za velmi zajímavé informace a Děkuji vůbec všem, že jste tak dobře reprezentovali Evropský parlament eh, v té velmi eh, důležité vývojové fázi v obou zemích. Skutečně je to oceňováno. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu pořadu různé. Eh, myslím, že tady nemáme co projednávat, nikdo nic nezařadil pod tento bod a termín dalšího zasedání bude to v pondělí 19. listopadu v 7.30 večer 19.30 bude to debata s prezidentem Haiti, panem Martelim a následující schůze pak se uskuteční ve čtvrtek od 9 eh, hodin ráno a budeme hlasovat na mm, této schůzi o albánském usnesení. Obě schůze se samozřejmě uskuteční ve Štrasburku. Děkuji vám mnohokrát a e, tímto je schůze ukončena.